Um, dear colleagues, in spite of the sort of, um, uh, Milí kolegové, přestože tady ještě nejsme v příliš holném počtu, bych si dovolila začít, protože máme přece jen nabitý program. Začínáme bodem číslo jedna přijetí pořadu jednání. Ráda bych vás informovala, že máme požadavek ze strany paní Lukačijevské a ráda bych, abyste mi to odsouhlasili, přesunout bod číslo 7 eh, programu, kde ona je stínovou zpravodajkou za EPP a nemohla by zde být, eh, pokud to nepřesuneme za bod 5. Pokud se to takto dá přehodit, tak budeme mít eh, program s touto úpravou. No a samozřejmě, že je tato schůze webstreamována, takže to prosím vemte v potaz. A e, časové Eh, sloty eh, časové předěly jsou pouze indikativní, orientační. Naše zasedání je dynamické povahy. Prosím, počítejte s tím, že se může něco začít dříve a někdo později. Druhý bod pořadu jednání schválení zápisu ze schůze konané dne 14. října. Jako obvykle e, zápis byl rozeslán našim členům a na konci zasedání se bude považovat za schválený, pokud nikdo nepřijde s žádnými námitkami. Třetí bod, sdělení předsedkyně. Vidím, že Lambert se nám už hlásí, ale já bych si nežle dovolila přednést vlastní sdělení, e, které mám vám úmyslu sdělit pondělí a v úterý jsem předsedala tomuto výboru v Vilniusu, eh, pozvaná předsednictvím na dvě akce. V pondělí se eh, poprvé konala rozprava s parlamentem, s předsedy dvou výborů z celé EU. To byl výbor pro místní rozvoj, tedy ekvivalenty ministerstev a výboru eh, rozvojových místního rozvoje a posléze environmentální výbory, které se zabývají eh, makrostrategií pro regiony. Z těchto zasedání byly eh, zapsány výstupy, náš sekretariát vám je rozešle. Obecně se musím přiznat, že tam byl i pan komisař Hahn se mnou, který mě doprovázel za komisi konalo se několik zasedání, kde se zabývali účastníci podrobnostmi těchto strategií a myslím si, že předsednictví tím, že připravuje i ty závěry, se snaží jakoby navrhnout i už do budoucna pro budoucí předsednictví nějaké společné aktivity za účastí parlamentu v rámci těch politik. Doufám tedy, že to znamená větší, širší účast národních parlamentů v těch politikách, i když to samozřejmě bude záviset na budoucích předsednictvích. Druhá akce se konala včera. Neformální rada ministrů pro soudržnost a regionální politiky. Za irského předsednictví se to nekonalo. Poslední takováto rada se konala za kyperského předsednictví. Včera se diskuse točila kolem výzev týkajících se implementace těchto eh, politik soudržnosti. Byl tam pan komisař Hahn, představitelé EIB, některých regionálních združení, eh, které působí v Evropě, například i výbor pro eh, hospodářský a sociální rozvoj ECOSOC tedy se účastnil a vyjádřil. Zasedání víceméně posloužilo k tomu, aby jednotlivé členské státy ukázali, jak se připravují na nový rozjezd té politiky. Nemáme ještě konečnou verzi závěru, ale jakmile je obdržíme, tak se s nimi Miguel, tak se s vámi Miguel podělí. Obecně si myslím, že se zdá, že všichni se snažili soustředit na to, jak obtížné je vyjednávat s parlamentem. Obecně účastníci vyjadřovali uspokojení z toho, že celý rámec už byl dokončen. Já jsem rovněž naším jménem přihlásila žádost eh, u těch eh, aktů přenesené pravomocí a výkonných aktů, že bychom měli lépe spolupracovat, že bychom si měli důvěřovat eh, a sebevědomně pokračovali v tom, jak ty dokumenty schvalovat. A zdá se, že ještě před Vánocemi by se měla sejít pracovní skupina pro politiku soudržnosti, aby si vyslechla stanovisko Evropské komise týkající se programu přijímání těch eh, výkonných aktů, aktů v přenesené pravomoci. Uvidíme, jak se na všem dohodneme z pohledu spolupráce. Myslím si, že vše bude započato sice za lidovského předsednictví, ale hlavně bude pak pokračovat eh, za předsednictví řeckého. To je vše z mé strany. Máte-li ještě nějaké otázky, jste vítáni. Ale to mi záleželo, abyste se dozvěděli. Protože už vlastně není nic víc, tak jsme se rozhodli, že dnes zasedání koordinátorů nebude, protože vlastně nemáme nic na programu už bude stále méně zpráv, stanovisek, stále méně témat, která budou muset být přidělena. Možná se bude konat ještě jedno zasedání před Vánocemi, ale spíše jenom, abychom si řekli, jak pokračovat v rámci koordinátoru dál. To je vše z mé strany, Lambere. Děkuji. Já bych jenom samozřejmě rád věděl, jak to bude také dále pokračovat. To znamená, jakým způsobem budou vypadat také ty kontakty ve skupině a jakým způsobem zajistíme, aby to opravdu živě fungovalo. Možná, že bych jim to uh, Možná, že bychom to měli i jinak pojmenovat, to znamená hovořit o provádění spíše, protože to je přesně o co jde. Jde o provádění a na to musíme poukázat. Například co se týče prováděcích aktů, to, si, to jste velmi jaksi hodně zmínila. Možná ještě pár připomínek. Vy jste eh, říkala, že jste nás zastupovala na té neformální ministerské ministerském setkání a my jsme ale předpokládali, že nás předsednictvo také pozve, ale já jsem tu pozvánku nikdy neobdržel. Teď se hovořilo o takzvané standing committee a když by to přece bylo bývalo, bylo pěkné, kdybychom byli bývali pozváni a pokud budeme pozváni, tak se musíme také aktivně účastnit. Já musím říci, že ta situace v tuto chvíli není, není vhodná, protože my jsme v podstatě vždycky tak, jak si pouze někde na povrchu tisk eh, říká, že eh, všichni jsou velmi rádi, že parlament eh, tak často souhlasí, ale s tím, nám, s tím nemůžeme souhlasit, protože my jsme přece spolu rozhodujícím orgánem a my musíme udělat všechno pro to, aby Evropský parlament opravdu hrál ústřední roli a abychom opravdu nebyli zapomínáni. A možná ještě jedna maličkost. My jsme samozřejmě velmi intenzivně pracovali, velmi často jsme pracovali i pod tlakem. A teď nevím, jestli to správně chápu, ale ta, to, ten poslední přepis k Fondu Solidarity, tady přece tam se to přece vzpomnělo. Já si myslím, že tady možná musíme musíme si, se, se rozhodnout, jakým způsobem budeme pracovat. Jestli si toho času necháme více, nebo jestli budeme pracovat e, rychleji, které záležitosti vyžadují kolik času. Nevím, jestli to budeme jaksi tak úzce vázat na víceletý finanční rámec, protože tady těch aspektů je přece velmi mnoho, které je třeba zohledňovat. Co, vše, co se týče evropského prostoru klimatických změn, teď my přece nevíme, s jakými výzvami se budeme v budoucnosti potýkat. A my už jsme také říkali, že u Fondu Solidarity budeme potřebovat více flexibility. E, e, Rada to doposavat e, nebo donedávna blokovala, ale v tuto chvíli to vypadá, že ta situace už je trošičku jiná, ale musíme ji také využít, musíme to dobře naplánovat, tak abychom opravdu měli čas na pořádnou debatu, abychom, aby se nám podařilo opravdu tu práci ukončit včas a abychom nekončili prostě pozdě. Já vám děkuji. A je třeba si uvědomit, že těch důležitých aktů je velmi mnoho. Děkuji a já jsem se chtěla zeptat, jestli v tuto chvíli tady budeme mít eh, odpověď eh, na otázky kolegy z EPP. Eh, u bodu 11 určitě o tom budeme také hovořit. Uvidíme, jaké stanovisko bude zastávat náš zpravodaj. A chci vám říci, že samozřejmě máme možnost jít s tím na plenárku v dubnu, ale plénum máme i v březnu. Myslím si, že, myslím si, že bychom si tady měli nechat určitou rezervu, ale ty, ty obavy, které mám já, vyplývají z toho, že víme, že rada se vlastně více jak pět let zdráhala vůbec e, zabývat se tímto takovým e, to postupem. Teď se nám podařilo konečně dostat do situace, kde už, jak si můžeme hovořit, že ta situace je daleko pokročilejší. To znamená, že všechno bude hodně záležet na tom, jakým nebo do jaké míry se budou lišit e, naše názory nebo nebo naše stanovisko v porovnání se stanoviskem rady. To znamená, že Určitě, určitě bychom se měli snažit opravdu ten postup ukončit ještě za našeho mandátu. To je jasné. 18. prosince si vyslechneme vlastně tu finální prezentaci a poté uvidíme, jakým způsobem budeme postupovat. Nezapomeňte, že v lednu, až přijde řecký eh, ministr za námi, tak eh, se o tom budeme bavit i v našem výboru, pokud tedy eh, budeme chtít ale jak říkám, samozřejmě jsem si vědomá této výzvy. Dále, co se týče eh, mm, pozvání, pozvání do rady, tak to samozřejmě vždy záleží na předsednictví, ale samozřejmě, že pokud opravdu máte zájem eh, se účastnit, tak eh, samozřejmě to stačí jen říct. Eh, rada většinou je velmi vstřícná k těmto žádostem ale myslím si, že sekretariát neobdržel žádost od nikoho. Ale předsednictví, jak se explicitně eh, pozvalo pouze předsedu. Uvidíme, můžeme tedy samozřejmě doufat, že další parlament se toho samozřejmě ujme a že to bude kontinuálně pokračovat dál, ale samozřejmě, že o tom můžeme hovořit i eh, v budoucnosti. Má ještě někdo něco ke sdělení eh, předsedkyně? Pokud ne, tak můžeme hned přijít k bodu čtyři, místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí a máme tady i paní Elizabeth Schruter, eh, paní zpravodajku. Elizabeth, máš slovo. Děkuji. Děkuji také kolegům a kolegyním, kteří se mnou spolupracovali a kteří také přišli na dnešní rozpravu, protože je to opravdu zajímavá zpráva, která se hodně soustředí na budoucnost, soustředí se na nové možnosti pro regionální ekonomiku a jde o výjimečnou eh, roli, kterou by mohly sehrát regiony a eh, místní celky v budoucnosti. My už máme pracovní dokument eh, s příklady a já si myslím, že v tuto chvíli je důležité si možná ty věci ještě jednou trošičku oživit a vzpomenout si na to, že tady máme spoustu příkladů, například z Burgenlandu, z Rakouska, z různých ostrovů, eh, ze Španělska, Řecka z Německa, z regionu Harz, z České republiky, z regionů, kde se kdy v podstatě se lidé opravdu snaží inovita, inovativním způsobem využívat obnovitelné zdroje energie, které nejsou centralizované, jsou více decentralizované. A v podstatě v tuto chvíli už máme příklady systémů, které se snaží nebo se jim daří spořit, uspořit energii a učinit také tak regiony soběstačným. Máme samozřejmě údaje z komise eh, v rámci eh, studie, kterou nedávno eh, zveřejnila komise a v této studii se hovoří o těch hlavních výzvách, o těch pěti hlavních výzvách energetické soběstačnosti regionu. To znamená, že je třeba se samozřejmě té výzvy výzvě postavit, ale takovým způsobem, aby opravdu ty nejvyšší zisky, ty nejlepší, nejvyšší pozitivní dopady opravdu byly pro Eh, regiony a pro místní územní celky. To znamená, že jde o to, aby celý tento systém, aby celý tento vývoj opravdu pomohl nejvíce regionům. Takže ještě jednou opravdu upozorňuji na to, že v tomto pracovním dokumentu jsou velmi dobře popsané ty příklady. Základem toho všeho je ta studie, kterou jsme si my vlastně vyžádali a která se měla zabývat těmi nejlepšími příklady, těmi best practices práci s osvědčenými postupy. A to byl také základ pro celou tuto zprávu. Tady v té zprávě samozřejmě jde o ty závěry, to znamená o to, co vlastně vyplývá z této studie, z těchto příkladů, o kterých jsem hovořila a jakým způsobem na to můžeme nadále stavět. Za prvé, Jde o to, že samozřejmě existují nové možnosti, nové příležitosti pro regionální ekonomiku. To znamená, že najednou došlo ke změně. To znamená, regiony, které byly úplně závislé na pevnině, například ostrovy, tak mohou vlastně díky obnovitelným zdrojům energie a decentralizovanému systému v podstatě vyrábět svoji vlastní energii a můžou dokonce vlastní energii a nadbytečnou energii produkovat a dále prodávat. To znamená, to je opravdu obrovský ekonomický zisk pro celý region. A velmi znevýhodněné regiony, které v podstatě nemají vůbec žádné možnosti příjmu, se najednou stanou eh, regiony, které budou zároveň důležitými hospodářskými aktéry, což je opravdu celá zásadní změna. A tato možnost je pro mě zcela zásadní. Zároveň si uvědomujeme, že tyto příležitosti a možnosti budou fungovat pouze tehdy, pokud budou k dispozici dispozici správné rámcové podmínky. A tady jde o technické otázky, to znamená, že musí existovat systémy, kde ta energie bude plynout oběma směry. To znamená systémy, kde bude docházet k dobré distribuci energie, ale zároveň, kde bude moci být energie také ukládána. To znamená, že ta distribuce musí fungovat. To znamená, že regiony samozřejmě by neměly mít tu možnost ukládat energii pouze v tom centrálním systému, ale měly by v první první řadě samozřejmě poskytnout a dodat dostatečnou energii ve svém regionu a potom také ukládat energii u sebe. A samozřejmě, co se týká právě toho ukládání energii, tak to je zcela zásadní bod. A pokud chceme, aby to fungovalo, tak to musí být inteligentně vymyšlený systém, musí to být inteligentní systém. A to znamená, že potřebujeme opravdu velmi dobré informační eh, technologie a mm, příslušné technologie, které budou fungovat, protože vedle vlastně té energetické sítě tento informační komunikační systém musí také fungovat, jinak prostě ta distribuční síť také fungovat nebude. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o energii, tak eh, chci říci, že u obnovitelných eh, eh, zdrojů energie hovoříme samozřejmě o různých fázích dne, to znamená, že máme ty špičkové doby, kdy se té energie vy, vy, vyrobí nejvíce a potom máme zase ty fáze, kde například v zimě, kdy se ta energie třeba eh, vyrobí méně, ale zároveň se jí daleko více eh, spotřebuje. To znamená, aby to všechno bylo vyvážené, aby to fungovalo, tak musíme také umět energii dobře ukládat. Samozřejmě, že eh, víme, že ta technologie možná ještě není úplně stoprocentně dokonalá, to znamená, že ty systémy ukládání energie ještě úplně nefungují, ale už existují. A e, já jsem si také vyhledala určité konkrétní příklady a zjistila jsem, že e, některá z těchto energií byla uložena například v bateriích e, dopravních prostředků. To znamená, že díky tomu se mohla používat dál. To znamená, tady máme tři oblasti. To znamená, v první řadě potřebujeme energetickou technologii, potřebujeme sítě energetické, energetické a potřebujeme informační technologie, bez níž by to vůbec nefungovalo. A potom tady máme ještě tu oblast, oblast přepravy a dopravy, to znamená, že ta energie je ukládána v bateriích, která jsou potom používána jako v podstatě palivo pro eh, dopravní eh, prostředky. A poté eh, samozřejmě hovoříme o sanaci a renovaci budov, kde se vlastně také snažíme v rámci jedné budovy zajistit, že ta energie je spotřebována spotřebována vána a využívána tím nejoptimálnějším eh, způsobem. To znamená, tady už hovoříme o čtyřech odvětvích a to znamená, že ta, ta, ta myšlenka, to eh, inteligentní sítě, to není pouze obyčejná síť. To je v podstatě propojení mnoha systémů, které bude, a celý ten systém budeme moci využívat pouze tehdy, kdy to prostě bude skombinované a všechny ty body budou fungovat. Eh, ve chvíli, kdy hovoříme o užitku pro regiony, tak nemůžeme se omezit pouze na tu síť samotnou, ale ve chvíli, eh, kdy budeme chtít hovořit o nějakém hospodářském zisku, tak eh, budeme moci, nebo po pozitivním dopadu, tak bude mm, to mm, fungovat pouze tehdy, pokud opravdu budou fungovat všechny ty jednotlivé prvky celého toho systému. Takže to je to zásadní. Samozřejmě, kromě toho dochází k vytváření nových pracovních eh, míst, protože samozřejmě, už jsem to říkala, v regionech, které byly pouze příjemci energie, tak v tuto chvíli se z nich staly už eh, producenti energie, to znamená, že vznikají nová pracovní místa, hlavně i co se týče otázky eh, ukládání energie, tak to je samozřejmě odvětví, které se vytváří úplně od nuly, to znamená, že tady vznikají nová pracovní místa, musí se to nejdřív celé samozřejmě postavit takže nejdřív v rámci toho eh, stavebnictví. To znamená, že tady vznikají nová místa na místní úrovni, to je jasné. A další velmi důležitý bod je role občanů. Všechno to bude fungovat pouze, pokud se toho budou všichni účastnit. To znamená, pokud občané budou připraveni se tento systém přijmout, tak to bude fungovat. A lidé to přijmou pouze, pokud budou opravdu přesvědčení a pokud tomu budou rozumět. To znamená, že ta účast občanů a jejich eh, role je zcela zásadní. Ale oni musí vědět, že to k něčemu je. To znamená, je třeba je vlastně přesvědčit o tom, že to bude mít zásadní pozitivní vliv na jejich život a poté oni tento inteligentní systém podpoří. Ta její účast, eh, vlastně účast občanů a jejich souhlas, jejich příspěvek bude zcela zásadní. Například ve chvíli, kdy budeme hovořit o vystavování solárních energií, tak to všechno bude samozřejmě to je samozřejmě celá zásadní otázka. A proč je to otázka? Proč je to, proč je to zcela zásadní otázka? Protože to je samozřejmě zásadní výzva pro tyto inteligentní sítě. Jde o ochranu osobní, osobních údajů. Pokud chceme eh, ten systém opravdu využívat co neinteligentněji, pokud budeme chtít zajistit, aby v domácnosti byla ta energie využívaná co nejoptimálněji, to znamená, že hovoříme o spotřebě energie v jedné domácnosti. A abychom ji mohli optimalizovat, tak musíme v podstatě, v podstatě vkročit do té domácnosti, potřebujeme vlastně vědět, jak ta domácnost funguje. To znamená, že ochrana osobních údajů je v tomto smyslu zcela zásadní. To znamená, že potřebujeme systémy, které budou anonymizovat všechny tyto osobní údaje a tady opravdu největší výzvou celé této inteligentní sítě je právě ochrana osobních údajů a jejich anonymizace. Dále, Eh, co se týče těch eh, dalších eh, rámcových podmínek, tak ty musí být určeny tady na evropské úrovni. To znamená v první řadě podpora, protože tady máme systém, který je opravdu vnímá všechny ty jednotlivé body jaksi omezeně. Ale já jsem říkala, že toto všechno bude fungovat pouze, pokud to všechno bude průřezově propojené. To znamená, že pokud bude existovat průřezové financování, což v tuto chvíli, s tím se v tuto chvíli ještě ještě eh, nepočítá. Ale pokud chceme, aby celá tato eh, inteligentní síť fungovala, tak tady musí fungovat také velmi dobrý systém podpor. A víme, že to je samozřejmě ten nejtěžší oříšek celé, eh, celého tohoto návrhu. To znamená, že tady musíme být zcela, eh, musíme vystupovat zcela jasně a musíme to říci i komisi. Pokud chcete, aby to všechno fungovalo, chce, aby to fungovalo tak, jak chceme, tak musí fungovat také skvělý systém financování a podpory. Musíme zajistit eh, to, aby regiony mohly ukládat svou energii například do baterií, tak, aby ta energie byla opravdu využívána využívána. To znamená, že budou existovat takové místní eh, továrny, které budou v podstatě společně řídit a spravovat celý ten eh, systém. Eh, hovoří se o tom i ve výboru pro interní záležitosti, kde se hovoří o podobných věcech. A lokální například provozovny, které si to sami plánují bez spolupráce, to je nesprávná cesta. Poslední bod, který bych zde chtěla poznamenat, že musíme pracovat přeshraničně. Na tom mi velice záleží. Jde totiž o to, že máme příhraniční regiony, které jsou vlastně od středu své vlastní země velice vzdálené, ale zároveň jsou velice blízké regionu na druhé straně hranic v jiném státě musíme mít i například vyřešenou situaci regionu, které sice historicky velice spolupracovali, ale chtěli by zároveň mít i společný energetický systém. I zde musíme systém podpor vyřešit tak, aby mohly být společně psány programy u těch přeshraničních regionů. Tady chci opravdu navázat na zprávu kolegy Celera k nařízení, které má umožnit řídit územní spolupráci společně a snaží se na to tlačit, což umožní evropskou spolupráci v rámci ustavování takovýchto orgánů. Pan Celer k tomu právě vypracoval to nařízení a to bude klíčem k otevření i těchto trhů. To je v podstatě obsahově vše v té zprávě, včetně závěru. Doplním pouze ještě dva body. Za prvé, já jsem zprávu psala v angličtině, tedy v um, tom jazyce původu. Je to přece jen technická záležitost, odborné téma a je dobré přece jen už eh, se soustředit a používat tu terminologii, která je zavedena Někdy to eh, znamenalo obtíže při překladu do Němčiny, co bude ten správný termín. Proto eh, je tím původním jazykem angličtina a pak někdy je v tom trošičku zmatek. Já už jsem se na ten německý překlad podívala a tam sama budu podávat celou řadu pozměcích návrhů, protože se ukázalo, že ty termíny přece jen nesedí. Podíváme se ještě i na francouzský překlad. Eh, moje polština je minimální, tam bych si to netroufla, ale tu francouzštinu rozhodně ještě se hodnotíme, takže jak to ladí v polštině nevíme. Proto je tady angličtina jako původní jazyk a je důležité, aby ty technické pojmy seděly, protože jinak se nám to celé posouvá jinam. Pokud nebudete rozumět své jazykové verzi, konzultujte tu anglickou. Pokud polští kolegové mají pocit, že se to v polštině nedá pochopit vůbec, tak to není dobré, protože právě pro Polsko je to velice napínavá záležitost. Takže je třeba se pak podívat, když se vychází z angličtiny, jak by to mělo v té poštině znít. Takže tím se prosím říďte. Ještě druhá věc. Máme tady pravidlo 50, podle článku 50, což znamená, že oni mají i vlastní zprávu. Um, my jsme intenzivně spolupracovali, já už jsem s Batou hovořila a právě tam běží eh, v ITRE rovněž eh, vlastně postup, který už eh, brzy povede k hlasování. Oni pak se podívají na naši zprávu jako vlastně samostatnou část a my ještě se musíme dohodnout, které, o kterých návrzích ITRE budeme muset hlasovat, které tam necháme tak, jak jsou. Takže to ještě je další etapa. Já jsem se toho držela velice přísně, že totiž oni se zabývají tou energetickou stránkou a já se ve své části zprávy soustředuji na to, co se týká hospodářských předností, které danému regionu budou tyto inteligentní sítě stýkat, skýtat. Eh, děkuji. Eh, doufám, že eh, pan Března nebude mít problém s češtinou. Ani zpravodajku uklidnit, překlad do češtiny je v pořádku a dá se mu rozumět. Co se týká eh, chytrých sítí, eh, smart grids, tak eh, tady je situace velmi složitá, protože my se s tímto pojmem setkáváme velmi často. Setkáváme se s ním především tam, kde je nutno začlenit velmi volatilní zdroje energie, především obnovitelné energie, do stávajících energetických systémů. Eh, musím říct, že eh, pro mě, který jsem se snažil při různých příležitostech eh, z energetiky toto téma řešit, je to něco, teď trochu přeženu, jako jety. Každý o smart grids mluví, ale nikdo je zatím neviděl. Z jednoduchého důvodu existují prvky smart grids, Eh, které jsou eh, různě tou či měrou aplikované v jednotlivých rozvodných systémech, eh, ale neexistuje plně rozvinutý koncept smart grids, včetně ukládání energie, prostě proto, že samotné ukládání energie je zatím spíš otázkou výzkumu než praktické aplikace Kromě přečerpávacích elektráren máme sice krásné systémy, jako jsou eh, baterie, jako je koncept eh, disociace eh, rozkladu vody na vodík a kyslík, ale tyto koncepty zatím nepřekročily testovací fázi a nejsou vhodné k tomu, co se v průmyslu nazývá scaling. Tolik úvodem ke smart grids. Pokud se týká přístupu paní zpravodajky. Ta se soustředila na prvek, který bych spíše než smart grids nazval stejně jako ona eh, smart eh, regional systems. Eh, v podstatě je to soustředění se na regionální využití takovýchto sítí, budou-li k dispozici. Dodal bych jenom, že Sám jsem komisi požádal o analýzu toho, kolik by investice, předpokládaná investice do smart grids v celoevropském měřítku stála. Ta čísla, která eh, odtud vycházela, byla ohromující. Eh, čili musíme vzít v úvahu, kolik by toto řešení stálo proti všem těm pozitivům, které se uvádí eh, v této zprávě. To, co já ze zprávy paní zpravodajky považuji jednoznačně za nejlepší a velmi pozitivní část, je část, která se týká eh, ochrany dat a soukromí. Protože jestli tyto systémy mají fungovat, musíme my všichni poskytovat taková data o naší domácnosti a osobě samotných, že pokud by se ocitla v nepovolaných rukou, mohou být velmi nebezpečná. Čili vyřešit tento problém je eh, velmi nutné a paní zpravodajka na to velice dobře ve své části zprávy upozorňuje. Eh, pokud se týká věcí, které osobně považuji za eh, kontraverzní, tak je to její požadavek na závazné cíle Eh, do roku 2030 eh, týkající se třech oblastí. Efektivity, obnovitelných energií a emisí. To je věc, která se eh, vlastně pořád diskutuje a není uzavřená, čili v tomto směru podám pozměňovací návrhy, které by tady trochu tuto část zmírnily. Eh, co se týká eh, odhadů eh, pozitivních dopadů na lokální zaměstnanost, já bych trochu v žertu dodal, že největší dopady na zaměstnanost ve fotovoltaice jsem viděl v čínských továrnách, které jsem navštívil. Takže co se týká tohoto, tam bych byl trochu umírněnější, i když je jisté, že ty pozitivní dopady budou, v regionálním měřítku. A e, jinak e, se e, Jinak, co se týká rámcových podmínek pro vytvoření předpokladů pro rozvoj chytrých sítí, tam se s paní zpravodajkou zhodnem. Ty rámcové podmínky musí být vytvořeny, i když musíme postupovat opatrně, a já bych tady jenom zdůraznil eh, historii biopaliv, kde jsme byli velmi nadšení a kde jsme propagovali eh, desetiprocentní podíl biopaliv na, eh, v energetickém mixu a jak to dopadlo, všichni víme. Rovněž špatně uchopená, špatně uchopená fotovoltaika si myslím, že nepomohla ekonomice a Eh, řekl bych že snížila naši konkurenceschopnost čili smart grids ano regionální využití ano ale s opravdu opatrným zvážením všech možných dopadů. děkuji za pozornost. Eh, děkuji a Karin Kadenbach, prosím, za socialisty. Vážená paní předsedající, milí kolegové, první řadě srdečně děkuji paní kolegyni Schröder za to, že byla připravena takto kvalitně spolupracovat. My jsme nad tím dokumentem velice intenzivně spolupracovali a naším cílem um, musí být, a tady navážu na to snižování emisí CO2, ta efektivita a stoupající eh, podíl obnovitelných eh, zdrojů. Dosáhneme toho tehdy, pokud všechny zainteresované strany u těch sítí a je jedno, odkud pocházejí, sjednotíme. Tady se zdá, že se trochu spochybňuje, zda to vůbec může takto existovat. Možná ještě ne úplně dnes, ale dovolím si zde přivolat příklad regionu Borgonlandsko v Rakousku, který jako První je v podstatě autonomní z pohledu proudu. Před 15 lety to začalo a letos na podzim dosáhli toho, že pokrývají celou spotřebu elektrické energie Burgamlandska a příští rok začnou dokonce tento proud vyvážet. To je vše v regionu C1 v roce 97 Eh, dostali určité prostředky, ale museli je silně spolufinancovat a 100 eh, milionů eur strukturálních eh, fondů do toho nateklo. Nejdříve to začalo větrnými elektrárnami, výrobou a vznikla pracovní místa jak v, té, v tom tradičním odvětví stavovnictví, tam jsme zaměstnávali a máme 321 větrných parků a ty přispívají k hospodářské obnově, ale i k ekologizaci. Milion eh, a 200 tisíc tun CO2 se tím šetří. Další věc, díky které ke které došlo díky tomuto vývoji. Je tam nová odborná škola, která vzdělává mládež právě pro tuto odbornost. Má dokonce vlastní odbornou přípravu pro větrné elektrárny, vlastní dílny a je to velice inovativní záležitost a díky němu má Borgenlandsko nových 160 pracovních míst přímo pro tu odbornou výuku. Takže tady jsme svědky toho, že když začneme pracovat s inteligentními systémy, tak nám to skýtá jak hospodářsky, tak i e, ekologicky udržitelný vývoj. A já doufám, že to financování bude proudit nikoli pouze do samotných sítí, ale do budování kapacit. Mám tady určité pochyby a na ty rovněž naráželi kolegové. Vše bude fungovat pouze pokud za prvé zainteresujeme občany, kteří se budou aktivně účastnit, za druhé zajistíme jim nejlepší možnou ochranu jejich údajů, protože centrálně řízená dodávka um, je-li tedy předělána, transformována na tuto lokální, tak to bez účasti občanů vlastně nepůjde. Děkuji, Lambert. Ehm, eh, mm, děkuji mnohokrát. Jak uvedl pan Březina, mám několik podobných eh, připomínek. Já v široké míře souhlasím s rámcem této zprávy vytvářet pracovní místa a podporovat eh, ekonomiku, která by byla neutrální z hlediska emisí CO2 a chytrý růst. A výbor REGI by měl v tomto směru oslovit plenárku, protože je tu celá řada regionálních aspektů, ale mám několik připomínek. Já jsem zaznamenal závazné cíle a víte, že o této věci jsme široce diskutovali. A je tu také doporučení přejít ze státní podpory na jinou formu podpory. O tom můžeme přemýšlet. Je možné podporovat výzkum a dotovat výzkum, než se stane komerčním. Ale instalace chytrých sítí by měla být ponechána eh, svobodnému trhu. A je třeba také vyhodnotit eh, obecný zájem těchto projektů. Zatím je to, ta formulace, jsou ty formulace velmi obecné. Smlouvy, kon, konkurenceschopnost, to bychom měli všechno změnit jsou tu politické otázky, které bych uvítal a které by měly být reflektovány ve zprávě. A kromě toho si skutečně myslím, že v zásadě souhlasím se zprávou, zejména s důkladností této zprávy. A myslím, že bychom měli také využít chytrou specializaci. Možná to bude znít trošku jako kliše, ale například v Burgenlandu odborná příprava mladých techniků. A to je, myslím, věc pozitivní. Na včerejším jednání jsme měli mezi sebou zástupce ze severu Nizozemska, kteří hovoří o energetické hodnotě, protože tam mají dodávky zemního plynu. Ale oni dělají více než pouze eh, těžit zemní plyn. Oni chtějí také navázat kontakty s dalšími regiony, kteří se zajímají o tuto problematiku. Takže je tu konkurence, ale je tu taky cílená spolupráce s regiony, které chtějí se dívat trošku dále než za vlastní práh. A je třeba využít regulace EU pro takovou stimulaci těchto iniciativ. Možná, že to udělá ITRE. Já zatím nevím, není to úplně jasné. A co patří ITRE a co patří REGI? Musíme zvážit, o čem budeme vlastně hlasovat. A je tu také program Horizont a je tu specifická část, která se týká evropských institucí v oblasti inovací a technologií v energetice. A jeden z těch bodů se zaměřuje na chytré sítě. Možná stojí za to o tom zapřemýšlet, protože už jsme definovali pět center v Evropě, která mají řešit chytré energetické sítě. Takže existují vlastně školící a výzkumná střediska, mají konkrétní úkoly a měli bychom napojit tyto úkoly na tyto body týkající se energetiky. To jsou mé poznámky, ale myslím si, že ta zpráva představuje vynikající příležitost, jak eh, oslovit nevládní organizace a také propojit různé cíle v oblasti energetiky. Já si myslím, že je tu více možností, když, jak řekl Jan, nastanou také problémy ať už eh, ho, hovoříme o geotermální energii, větrné energii, existují další zdroje, je třeba to propojit novým způsobem a je třeba, aby spotřebitelé byli nezávislejší. A nakonec mohou spotřebitelé říci, že si prostě nepřejí takovou eh, energii, protože já ji nedokážu vyrobit ve své oblasti nebo na své budově. A tady by mohl sehrát roli parlament a posílit v tomto směru práva spotřebitelů. Máme půl roku do voleb, takže to bychom mohli také z tohoto hlediska využít. Je tu dobrá přejitost tyto věci uvést do praxe. Děkuji. Děkuji, Nikos Chryzohelos. Děkuji za tuto zprávu. Já si myslím, že je to velmi užitečné, je úplně jasné, že je to užitečné z hlediska životního prostředí, z hlediska ekonomického pro pracovní místa, ale pro nás je to také dobré jako výbor. Pro regionální rozvoj, což je kompetence našeho výboru. A je důležité, aby náš výbor toto formula právě nyní. Když máme potíže s obnovitelnými zdroji energie, i když jsou nákladnější, což už do značné míry neplatí, měli bychom si uvědomit, že se objeví obravské katastrofy na Sardíny, ve Spojených státech, na Filipínách, nedávno na rodu v mé zemi. A to, co děláme v oblasti životního prostředí, přece obrovské náklady ty náklady ve Spojených státech, eh, kterou způsobila přírodní katastrofa, představuje 35 eh, miliard, eh, na Filipinách 10 miliard. A je to mm, je mnohem chytřejší investovat do inovací. A, a jak uvedla Sternova zpráva, tedy bychom neplatili náklady na klimatické změny. Tedy je důležité, abychom změnili náš energetický model, naše energetické paradigma. A jak, co máme na mysli, že hovoříme o chytrém rozvoji? Skrze tyto inteligentní sítě můžeme rozvíjet energetické zdroje, které potřebujeme a které například dovážíme. Jeden příklad. Je to velmi důležité z hlediska rozpočtových omezení. A na ostrově, z kterého pocházím na Krétě a na, v jižní části Egejského moře dovážíme ropu pro výrobu energie. A kdybychom investovali 700 milionů ročně, tak eh, by to představovalo významný příspěvek pro rozvoj chytrých sítí. Protože tam můžeme využít veškeré modely obnovitelných zdrojů energie, jejich výrobu a navázat to na produktivní odvětví, jako je cestovní ruch nebo nákladní doprava. A na, doprava, na dopravu obecně. Tedy to, co nyní chce trojka, by mělo být zahrnuto do toho, co zde považujeme. Místo toho, abychom říkali, je třeba omezit platy o 700 milionů, investovat 700 milionů do chytrých sítí. Kromě toho, skrze takovou strategii neměli bychom snížit kvalitu života v regionech. Některé jsou na tom tak špatně, že musí dovážet úplně všechno. Dovážejí energie, potraviny, musí platit za lodní spojení s pevninou a oni by mohli využít obnovitelné zdroje, aby si pomohli v oblasti dopravy. Takže takto bychom to mohli provázat i s dopravní síti, s loděnicemi, které jsou v krizi. A to, co je důležité z hlediska období 2014-2020 nového finančního rámce, je třeba, aby regiony mohly plánovat takové investice, ale aby mohli plánovat, musí mít informace o těchto otázkách. Některé regiony jsou velmi vyspělé, pokročilé a někde je samotný pojem chytrých sítí neznámou záležitostí. Takže je důležité také informovat a zvyšovat povědomí o těchto věcech. A poslední otázka, která byla jasně uvedena ve zprávě Elizabeth. Je tam uvedeno, že v některých kategoriích státní podpory ty by měly být považovány za kompatibilní s jednotným trhem. Protože trh sám o sobě se nebude šířit do odlehlých regionů, aby rozvíjel chytré sítě. Soukromý trh to prostě neudělá. A tak to jsou právě ty regiony, ty ostrovy, eh, horské oblasti, kde bychom tuto podporu mohli povolit. Eh, popišme ty regiony. Je to evidentní, že v, rozbi- v rozvinutých regionech to bude financováno veřejně i soukromně, ale můžeme být konkrétní, že pro zaostalé ostrovní horské oblasti taková podpora by měla být kompatibilní s pravidly jednotného trhu. Děkuji. Um, Děkuji. Pan Sklaringel z Evropské komise, paní Sklaringel, omlouvá se předsedkyně. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem zde za eh, generální ředitelství pro regionální a eh, měst, politiku měst. Mám tady ještě kolegu, kolegyni, který doplní z jiného soudku. Ze strany komise samozřejmě souhlasím s myšlenkou, že tady jsou města a regiony klíčovým prvkem u inteligentních sítí. A jak tato zpráva poskytuje e, sama ty informace, tak souhlasím i s tím, že budeme muset transformovat a musíme investovat do výzkumu, e, vědy, protože se hovoří právě o tom uskladňování chceme právě zvýšit investiční prostředky do obnovitelných energií, inteligentních sítí, ale i do bádání vývoje v těchto oblastech, jak je posouvat dál. U těch inteligentních sítí, jak už bylo řečeno, doufáme, že se nám do toho vloží i soukromý sektor, že tam bude investovat. Takže chtěli bychom vybízet k tomu, aby se v té oblasti opravdu používalo uh, Eh, finančních produktů, záruk, úvěru, aby každý program byl navržen tak, aby tam ta veřejná podpora finanční mohla být opravdu na minimu. Pan Březina se zmínil a správně o tom, že u inteligentních sítí jsme ještě na velice, velice raném stádiu, takže tam v tomto stádiu by veřejné investice mohly sehrát klíčovou úlohu, aby financovali pilotní programy, nějaké inovativní řešení, abychom se všichni přesvědčili, co v té oblasti funguje a jak můžeme odstranit určité prvky nejistoty, ať už technické nebo netechnické povahy. Přesvědčili se, co je možné. To, čím je ta zpráva opravdu na čase a velice hodnotná eh, pro regi, jsou ty konkrétní příklady o nichž se zpráva zmiňuje. Díky tomu víme, čím se můžeme řídit, co nás může inspirovat, čím můžeme šířit povědomí, jak lze fondů v té oblasti využívat. Máme rovněž společný výzkumný, společné výzkumné středisko komise a máme tam i mapu. Tam můžeme i vidět, čeho jsme dosáhli v různých evropských regionech. A v skutku je to propojeno s modernizací státní pomoci, o tom se rovněž návrh zprávy zmiňuje. Eh, budoucí tvar toho plánu o eh, investicích do udržitelných energetických zdrojů je ještě nedokončený a budou se brát i eh, příspěvky jiných výborů. Příprava těch operačních programů pokračuje. Je tedy důležité, jak zmínil i pan Krysogelos, Zvyšovat povědomí, šířit o tom osvětu v regionech, aby si uvědomili, k čemu lze využít fondu soudržnosti, o co si lze požádat. Děkuji velice za zprávu, ještě předám slovo kolegyni. Kolegu. Thank you and thank you, Madam Chair, for giving... Děkuji a děkuji paní předsedkyně za to, že jste nám eh, dali slovo. My se také samozřejmě zabýváme i těmito chytrými sítěmi a dodám jenom pár věcí, aby samozřejmě zdůraznila ten jiný bod, který byl zmíněn. Bylo zmíněn počet těch projektů. Samozřejmě, že ty všechny projekty potřebují nějaké financování. Myslím si, že nicméně ty investice už eh, byly samozřejmě eh, podpořeny eh, a mají už financování. To znamená, že to není jen nějaká iluze Fata Morgana, která vlastně, která vlastně neexistuje existuje. Už eh, opravdu tyto projekty eh, podporujeme. Samozřejmě chápu, že ty, to financování ještě není eh, dostatečné. Je mi jasné, že se celý ten projekt a celá, celý ten koncept ještě vyvíjí a že je třeba ještě toho hodně udělat a že to bude ještě opravdu vyžadovat hodně práce. Všichni se ale shodneme na tom samozřejmě, že tyto chytré sítě jsou nutné, jsou potřebné. Ta dnešní rozprava je toho jasným důkazem. Samozřejmě potřebujeme i jasné příklady. A samozřejmě my jsme byli i svědky toho nedávno, eh, jaké dopady to může být, když naše energetická síť nebude připravená a nebude přizpůsobená tím eh, těm aktuálním eh, podmínkám a co se může stát ve chvíli, kdy dojde k nerovnováze mezi poptávkou a dodávkou. To znamená, že já samozřejmě podporuji to, co zde bylo řečeno a pokud mi dovolíte, tak bych ještě řekla dvě dvě věci, které eh, bychom možná v té zprávě viděli eh, lépe zdůrazněné. Samozřejmě, že ochrana osobních údajů, ochrana soukromí, i to je něco velmi důležitého a nelze předtím zavírat oči a je to něco, co potřebujeme zajistit ve chvíli, kdy budeme chtít mít podporu našich občanů, ale co je také klíčové pro chytré sítě, je to, aby občané viděli jasný zisk pro sami sebe. To znamená samozřejmě ne nejen to, že se budou cítit identifikováni eh, s tím systémem, ale musí také vědět, jaké hmatatelné zisky a eh, pozitivní dopady to pro ně bude mít. To znamená, to je zcela jasné. Potřebují samozřejmě záruku toho, že jejich osobní údaje budou chráněny a také si musí být jisti tím, že vlastně sami budou rozhodovat o tom, jaké údaje budou předávány komu. Protože samozřejmě eh, ty údaje by neměly mít pod kontrolou pouze ti provozovatelé té sítě, ale občané samotní by měli mít možnost dát přístup k těmto údajům ještě k jiným poskytovatelům, kteří mohou přijít a poskytnout další přidanou hodnotu. Takže to je jedna věc, která ještě která vlastně ještě jednou zdůrazňuje eh, důležitost těch měřících systémů a všech těch měřících eh, prvků, protože to je samozřejmě zcela klíčový aspekt eh, všech těchto chytrých sítí. To znamená, že všichni si musí uvědomit důležitost těch měřidel, těch chytrých měřících přístrojů, které jsou zcela klíčovou součástí této sítě. To znamená, že my musíme zajistit, že tyto měříče budou obsahovat všechny ty funkce, které budou pomáhat ne pouze těm poskytovatelům eh, a, a, a distributorům a provozovatelům distribuční sítě, ale které budou poskytovat také funkce, které jsou důležité pro samotné občany. To znamená, že určitě to budeme muset zdůrazňovat a právě u tohoto aspektu budeme potřebovat i vaši podporu v budoucnosti. Dále, ta zpráva zcela jasně říká, že nejde pouze o účast států jako takových, ale že je třeba mít podporu také regionálních eh, vlád. Musíme jít ale ještě na nižší úroveň, musíme jít na místní úroveň a eh, jejich eh, role je velmi důležitá, je, je zcela zásadní. Samozřejmě, že Evropský parlament a komise velmi jak si úzce spolupracují. Kromě toho samozřejmě vy víte, že my podporujeme setkávání starostů, ale je třeba opravdu zajistit, aby všechny tyto informace se dostaly opravdu až k těm místním komunitám. To znamená, aby se to nezastavilo na regionální úrovni, ale aby to šlo ještě níže. Děkuji. Děkuji. Elizabet, eh, v tuto chvíli už ti mohu dát pouze dvě minuty, protože potřebujeme, potřebujeme opravdu čas i na ty další zprávy, takže velmi stručně. Takže já to všechno schrnu velmi stručně. Eh, v první řadě, co se týče těch pracovních míst. E, vyrábění solárních panelů nemusí probíhat přece pouze v tom e, regionu, aby tam vznikaly e, pracovní místa, tak já jsem o nich hovořila. Já hovořím o těch malých technických pracech, které potřebujete při instalaci, při přeskumu, při revizi, ale hlavně i v oblasti informačních technologií. Tady nejde o to, že se ty eh, panely nebo, nebo větrné vrtule musí vyrábět přímo v tom regionu. Já hovořím o pracovních místech eh, v IT odvětví, ve stavebnictví, v inženýrství, eh, v, u elektroinstalace, revize, opravy, to všechno k tomu patří. Eh, instalace, ještě jednou opakuji, vytápění a hlavně stavebnictví, což si myslím, že už je dost eh, pozitivních eh, příkladů. Takže to jsou ty klasické, to jsou ta klasická pracovní místa na místní úrovni, která jsou zcela zásadní a která vyžadují také samozřejmě odbornou přípravu. Takže jsem velmi ráda, že to kolegyně zmínila, že ta odborná příprava je zcela zásadní. Fotovoltaika samozřejmě není pouze jediným obnovitelným obnovitelným zdrojem energie. Samozřejmě máme i geotermální energii, v horských oblastech máme také menší eh, vodní elektrárny. To znamená, že tady nehovoříme pouze o solární energie. Kromě toho v každém tom regionu je to jiné. Každý region má k dispozici jiné zdroje obnovitelných zdrojů energie a jsem velmi eh, ráda, že, se to, že to komise ještě jednou zcela jasně zdůraznila, zdůraznila, že je třeba opravdu otevřít nové cesty a kromě toho chci říct, že ty příklady příklady jsou opravdu excelentní, jsou fantastické a myslím si, že to opravdu stojí za to, abychom o nich dále hovořili a dále šířili povědomí o nich. Samozřejmě, eh, volný trh eh, je velmi důležité, aby i volný trh samozřejmě investoval a já ještě jednou děkuji za to, že komise zdůraznila, že i e, veřejný sektor bude tím, řekněme, tím motorem nebo katalyzátorem a i proto se tady hodně hovoří o důležitosti těch veřejných podpor. To znamená, že to opravdu potřebujeme, potřebujeme e, opravdu tento katalyzátor e, ze strany veřejného sektoru. Dále, co se týče toho, co říkal pan Lambert, ano, v každém případě stavím se k tomu velmi pozitivně. Dále k tomu, co říkala komise, eh, jsem velmi ráda, že jste hovořil také o té kontrole, kterou musí mít právo také vykonávat naši eh, občané Eh, i co se týče té místní zprávy, já, se, eh, já si myslím, že jsem na ní myslela, ale pokud to tady ne, z toho jasně nevyplývá, tak se ještě na to podívám. Co se týče těch eh, měřících zařízení, chytrých, těch takzvaných smart meters, tak to je možné tak eh, tady vlastně to je možná i odpověď na to, co dělá vlastně výbor ITRE. Já se podívám, eh, do jaké míry už to zapracovali do návrhu, protože oni už o tom rozhodně mluvili. Pokud by to u nich nebylo dostatečné, tak my to určitě eh, zapracujeme ještě do textu a poté se samozřejmě spojíme a uvidíme, jakým způsobem to zapracovat do textu, tak aby to bylo opravdu dostatečné. Ale to je jenom pro pozadí, pro vysvětlení. Všechny tyhle ty extrémně technické věci jsem nechala zůstala mimo, protože jsem věděla, že na tom bude pracovat ITRE a pokud by oni s tím nepřišli, tak já se postarám o to, aby to tam opravdu včasně bylo zapracováno do textu. Já velmi děkuji za spolupráci, jsem si jistá, že to bude v konečném důsledku velmi eh, dobrá zpráva a samozřejmě, že budeme i nadále úspěšně spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Pocity zpravodaje jsou vždy velmi důležité a děkuji za tento přístup a chci vás informovat, že jsme zastali zprávu stínovým a politickým skupinám jejich poradcům dopředu, protože máme krátkou lhůtu na pozici návrhy do 28. v pravé poledne budeme hlasovat tedy při naší schůzi v prosinci. Takže o tom je rozhodnuto a můžeme přejít k bodu 5 na pořadu jednání. Máme velmi málo času, chci vás varovat. Alžběta Lukačevská zpráva o společném podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích. Máte slovo, paní Lukačevská. Děkuji bardzo, eh, paní předsedkyně. Jana. na... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na samém začátku ráda poděkovala stínovým zpravodajům, zejména eh, našemu Lambarovi, eh, koordinátoru. Mám velikou radost, že je zpravodajem v ITRE právě on protože díky tomu veškeré návrhy a závěry z ITRE budou opravdu přijaty. Všichni si zřejmě uvědomujeme, že jednou ze zásadních výzev, se kterou se musí eh, poprat evropské hospodářství, je energetická bezpečnost, nezávislost, nakolik je to vůbec možné od eh, dodávek nafty. Abychom tomu dostali, abychom tou novou dobou dokázali pracovat, bylo rozhodnuto o společné technologické iniciativě v tom průmyslovém odvětví, které může pracovat se surovinami biologického původu. Co je cílem tohoto stanoviska? Aby Evropská unie a průmyslové konsorcium představitelů tohoto průmyslového odvětví, které pracuje s biologickými e, surovinami, takového podniku, který bude financován spoluzakladateli. 2014 až 20 by tam mělo být eh, spolufinancováno miliardou eur z EU a třemi miliardami, které zajistí samotné konzorcium. Pár krátkých informací, oč se vlastně jedná. Konsorcium je nekomerční organizace, e, v níž jsou účastníci, účastníky představiteli celého toho hodnotového řetězce, malé střední podniky, hlavně regionální klastry, Evropské združení pro obchod, různé technologické platformy. Eh, vlastně o členství eh, v konsorciu se může eh, jakýkoliv subjekt ucházet. Máme tam zatím asi 60 takových účastníků, malé, střední podniky, ale dokonce i KLM, Total a Unilever. Asi 80 organizací, které se zabývají zkoumáním nových technologií, univerzity, technologické platformy a tak dále. Nikoho asi nemusím přesvědčovat o tom, že eh, takový společný podnik je rozhodným krokem kupředu nikoli směrem k řešení, pouze směrem k řešení technologických problémů, ale je to fantastický trh pro inovace, který do roku 2020 je odhadován na hodnotu asi 200 miliard eur a který by měl přinášet pracovní místa se zvláštním důrazem na venkov. Cílem této iniciativy je vytvořit právě tento společný podnik a to bude spolupráce v rámci PPI, čili soukromého veřejného sektoru, aby se ufinancovaly ty výzkumné projekty, inovace, aby se eh, protěžovaly moderní technologie, ale i nové materiály i spotřební produkty které mohou být vytvářeny z evropské biomasy. Ehm, dále také business modely, které se snaží prosazovat evropské hospodářské subjekty. Čili například zemědělci dodávají biomasu, biorafinerie je přetvoří, spotřebitelé si je pořídí. A zároveň tím budeme podporovat ten řetězec a i tvorbu klastru. Budeme mít takové příkladné biorafinérie díky tomuto projektu. Vzorové projekty. A co je důležité i pro náš výbor, že regiony, které si zvolí toto odvětví jako svou specializaci, budou přizvány eh, k účasti na takové zvlášť ustanovené mm, výboru nebo komisi pro zavádění a rovněž ke spolupráci s investičními bankami. Díky tomu se těm regionům bude skýtat opravdu slibná šance eh, na zapojení do tohoto velice budoucnostního trhu. O co tam šlo, o co mě šlo, když jsem připravovala toto stanovisko? Hlavně jsme se soustředili na úlohu regionu v této společné iniciativě a jakým způsobem regiony a místní samozprávy mohou přispět k úspěchu takovéhoto společného podniku. Důležité je zde právě, že k tomu přistupujeme ze spoda směrem nahoru, čili začínáme na té úrovni místní a začneme tím, že asi vytvořit ne, to by bylo moc, ale že se budeme snažit prosazovat uvědomělost ve smyslu takového biospolečenství. Klíčovou výzvou pro Evropu z makroekonomického pohledu je posílení spolupráce mezi vědou, podniky, veřejnou samozprávou. To by měl být takzvaný eh, trojí poměr těch eh, čip, eh, ten, ten helix, to DNA takové z těch tří prvků, které jsem vyjmenovala, a díky tomu právě ta pracovní místa, která vzniknou díky té spolupráci, budou hodnotná čím jsem se ještě zabývala. Dobré, efektivní využití intelektuálního kapitálu, protěžování biohospodářství, zohlednění zemědělského prostředí a rovněž i farmářů jako takových. Paní předsedkyně mě prosí, abych byla stručná, takže tím už uzavřu. Děkuji všem, zejména Lamberovi, za jeho pomoc a podporu a ráda si vyslechnu vaše připomínky a návrhy. Děkuji, Alžběto. Lambert si to neposlechl, když se chválila, takže ještě to zopakuji i já, jak je Lambert tedy velice ceněn. A nyní Jens Nielsen, stínový zpravodaj za socialisty, má slovo jako další. Ja. Tak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 a na severu Švédska máme obrovské rezervy lesních porostů, to platí i pro Finsko. Díky tomu jsme schopni vygenerovat mnoho takových biomateriálů, proto nás to eminentně zajímá. Je zároveň důležité držet se myšlenky, že kdykoliv e, počítáme s takovýmito výstupy, tak je třeba brát v úvahu skutečnost, že ti, kteří platí, musí mít právo rozhodnout. A díky tomu, že bude takové konzorcium široce koncipované, tak budou mít všichni hlas a je dobré, že se k tomu nebudou vyjadřovat pouze ten to KLM a ten Unilever. A my musíme na to dávat pozor a musíme být aktivní v těchto strukturách a regiony by se tam rozhodně měly mít možnost zapojit. Zejména, když půjde o regionálně koncipované strategie pro ta biopaliva a biotechnologie. Já jsem rád, že e, to připadlo právě našemu výboru, ta zpráva, protože ty, ta bioodvětví jsou opravdu základnou pro regionální růst. I vklad komise mi připadá kvalitní, eh, práce zpravodajky byla výborná, pouze chci varovat ještě před jedním rizikem. Totiž, aby ti, kteří tam budou jenom malými eh, subjekty v tom konzorci, aby nebyli přehlíženi. Všichni musí mít možnost se vyjádřit. Děkuji. Máme tady eh, Palveča Fernandez, prosím. For the Greens. Za zelené. Speak. No. Nebo nechcete hovořit? Ne. Takže, někdo další se nehlásí o slova? A pan Van Nilsteroj. Dobře. Dobrá, děkuji. Já, já nemluvím polské, ale nějak mě to prostě, nějak mě to napadlo. V 11 budeme o tom hovořit v ITRE o GT R, o GTI, pardon. Tady eh, hlavně ve výboru pro, průmyslu, pro průmysl máme hodně aktérů, kteří chtějí investovat a je to tam daleko cíleně, postupuje se tam daleko cíleně. To znamená, že tady se hovoří opravdu o konkrétní zodpovědnosti v rámci společného eh, projektu. To znamená, já nevím, máte, máme třeba sumu 1 miliarda, o které se v tuto chvíli ještě pořád vyjednává. a máme tady ještě 2,8 miliard investic z průmyslu. A tady vidíte opravdu tu angažovanost. To je jasný závazek. Tady hovoříme o jasném záva- jasný závazek do provádění. To znamená, že tady se hovoří o té o to budoucnosti, která bude prostě vycházet ze stejného základu, který vychází z těch biotechnologií. Protože tady se hovoří samozřejmě o tom, jak je důležité zvýšit povědomí o těchto technologiích, o všech těchto aspektech, o těchto nových postupech. Když se podíváte na ty GTIčka z minulosti a které členské státy se toho účastnily, tak vidíte, že hlavně ty iniciativy, těch, řekněme, starých členských států jsou v popředí. A když hovoříte o té budoucnosti, která bude vycházet z biotechnologií, tak tady je třeba hodně se to zacílit na nové členské státy a na jich eh, Evropské unie. To znamená, že pokud opravdu budeme takto cíleně postupovat, tak, tak můžeme postupovat všude. Můžeme tyto technologie rozvíjet v Rumunsku, kdekoliv jedna. To znamená, že tady je třeba to všechno propojit. Tu, tu myšlenku těch konsorcí, eh, těch nových technologií, eh, propojit soukromý eh, sektor s veřejným, spolupracovat s vědeckými středisky a institucemi. Je to opravdu velmi důležité. Myslím si, že ty aspekty, které se týkají koordinace, využívání například Interregu a jeho nástrojů, ta spolupráce je opravdu velmi důležitá. Neměli bychom opravdu vylučovat teď některé eh, z regionů, které hodně jak se staví na té podpoře eh, podniků. Ale to je všechno všechno to jsou všechno záležitosti, které jsou pro nás klíčové, protože možná některé z těchto společností a podniků jsou opravdu v popředí, jsou opravdu na špici ve vývoji eh, těchto technologií, ale co se týče toho provádění, tak k němu musí docházet úplně všude, protože tento nový náhled, ta, tato nová tech, budoucnost, to biohospodářství je prostě budoucností celé Evropy. Takže já jsem opravdu velmi vděčný za všechny tyto podněty. Kromě toho samozřejmě zůstáváme i nadále v kontaktu. Já jsem velmi rád, že tak dobře spolu spolupracujeme. A možná, že eh, určitě by nebylo, eh, nebylo nerozumné se podívat na to, jak dopadne rozprava ve výboru v 11. A... Za komisi je tu pan Frachtet. Chcete se také zapojit? Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Bernd Feracht, jsem z DG Výzkum inovace. Jsem velmi vděčný za vynikající podpůrné komentáře pravodajky. Je to velmi dobrá globální a nápomocná zpráva a my si velmi vážíme ty Vážíme si tedy pod, vytvoření podmínek pro zapojení regionu. Není možné, aby existovala biotechnologie a strategie pro biotechnologie bez regionálního rozměru. To jde ruku v ruce a musíme být na plno integrování v tomto směru. A to znamená, že když nyní předkládáme návrhy pro nařízení rady, to musí skutečně jít ruku v ruce s opatřeními v politické, v regionální politice. A já bych eh, chtěl zmínit bod, o kterém hovořil pan van Nistelrooy v souvislosti o rozhodovacím procesu. A v této iniciativě je klíčové, aby taková iniciativa byla naprosto transparentní, otevřená, pokud jde o účast, jinými slovy, Mělo by být jasné, že to je uzavřený klub. Právě naopak. Budeme potřebovat zapojit eh, všechny zúčastněné strany, včetně regionální zprávy. A regiony budou zapojeny zejména při nasazení této iniciativy, protože je to výzkumný a inovační program a excelentní inovace nebudou možné bez zavedení těchto produktů a výsledků výzkumu na trh, jakož i služeb pro spotřebitela. Tyto iniciativy vytvoří příležitosti pro členské státy a regiony. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chcete, Elžběto, ještě končit rozpravu? Já chciałam poděkovat všem. Eh, bardzo... Já jenom když tak poděkuji všem velice srdečně za jejich připomínky. Jsem velice ráda, že všichni vzájemně souhlasíme s tou základní úlohou regionu a jak je nezbytné je právě do toho zapojit, aby pak byli aktivní, když se budeme snažit takovéto konzorcium uvádět do praxe. Jsem stoprocentně přesvědčena, že tvorba právě takovéhoto orgánu, bude klíčem k tomu, že všechny zainteresované strany, ať už státy, organizace, hospodářské subjekty, osvětové instituce, ale i vzdělávací, budou mít možnost a zejména budou mít zájem na zapojení, protože díky tomu dosáhneme úspěchu všichni společně. Děkuji. Děkuji. ITRE má v úmyslu tu zprávu přijmout 9. ledna. Nemáme tedy na vybranou už hlasovat v prosinci, proto máme tak těsný termín eh, na podávání pozměnící návrhu 28. listopadu v poledne. Uzavíráme tento bod, přecházíme k bodu 8. Eh, tady pan Silagi nám nahradí pana Godmanise k tématu statistiky pro postup při makroekonomické etnické nerovnováze. Pane Cergity, ty máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové, dámy a pánové. Nejdříve bych se rád omluvil, že tady nemohu být. této schůze, proto eh, vám zaprezentuji krátké úvahy takto ke statistikám. Návrh komise byl vypracován v politickém kontextu eh, zdokonalování hospodářské zprávy EU v rámci evropských semestrů, eh, paktu stability a růstu tvorby pracovních míst. V souladu se stávajícími opatřeními přichází komise z pravidly včasného rozpoznávání prevence, detekování a eh, předcházení nerovnováhám, ke kterým může docházet v různých regionech a oblastech EU. Zdůrazňuje, že Evropské strukturální a investiční fondy společně s Fondy pro rozvoj venkova a rybolov představují signifikantní částku pro mnohé členské státy v rámci jejich investic a proto jejich zmrazení by mohlo zvýšit makroekonomickou nerovnováhu. A upozorňuje, že pozastavení těchto fondů, eh, které spustí eh, postup komise Ehm, by mělo být prostředkem posledním až, protože eh, by se měly brát v úvahu například indikátory v oblasti HDP a tak dále. Spravodaj eh, potrhuje význam kvalitní statistiky a včasné eh, statistiky, která umožní lepší spolupráci ze strany členských států a důsledné prosazování těch postupů o makroekonomické nerovnováze z pohledu e, toho, že e, pokud členské státy přijdou s přesnou statistikou, tak e, vše bude probíhat lépe. Měla by tady být, měl by tady být otevřený seznam indikátorů, které budou analyzovány a přicházení s kvalitními statistikami eh, bude sehrávat i nadále zásadní úlohu při eh, zásazích eh, komise. Paní Vukačijevská za EPP, děkuji. Nejdříve bych chtěla poblahopřát zpravodají za opravdu zajímavé pozměňující návrhy, se kterými přišel ke svému návrhu a k tomu základnímu dokumentu. Souhlasím s myšlenkou, že eh, kvalitní statistiky znamenají lepší celoevropské řízení, rychlejší odhalování, rychlejší zásahy do jakýchkoliv eh, drhnoucích makroekonomických eh, jevů. Chci potrhnout význam vzniku solidních postupů, jak sestavování, tak monitoringu, tak zpřístupňování údajů o e, postupech, které narušují makroekonomickou situaci, protože statistika je opravdu ten nejlepší základ pro efektivní dozor. Měli bychom se snažit o to, aby nařízení bylo velice konzistentní, aby tam tedy nenechávalo prostor pro pochyby, případně rozdílnou interpretaci ze strany členských států, například terminologicky, aby vedl ke společným řešením, co se týče zdrojů pro statistiky a rovněž metodiku je velice důležité, abychom těsněji spolupracovali se těmi statistickými údaji, e, úřady v zemích a kvalitnější statistiky u přizraničních e, oblastí. Rovněž lepší rozlišování mezi e, venkovem a městem z pohledu statistik, protože tím budeme mít takový lépe propracovaný obraz nikoli pouze o hospodářství v daných zemích evropských, ale rovněž i v konkrétních regionech. já souhlasím e, tedy obecně s tím dokumentem a své e, názory pak přihlásím jako příslušné pozměnící návrhy. Patrice Pirolien tady není, ani žádný náhradních. E, za zelené Mikos Chrysohelos, prosím. Je σημαντικό ότι πρέπει να je třeba, abychom měli kvalitní statistiky a správné ukazatele a také správné výkazy. A globální představa o tom, co se děje na makroekonomické úrovni, musí být eh, správně hodnoceny i zprávy, které dostáváme z členských států. A měli bychom mít otevřený eh, soubor ukazatelů, ale měli bychom také jednat o tom, jak tyto makroekonomické ukazatele eh, souvisejí eh, se sociální soudržností, s životním prostředím, s kvalitou vzdělávací soustavy. Protože velmi často tyto ukazatele sami o sobě nepopisují realisticky realitu. A Tyto ukazatele tedy musí být posuzovány spolu s dalšími faktory, protože čísla mohou být zavádějící. A nejde jenom o to vědět, že klesl deficit, ale musíme vědět, co nastalo v oblasti sociální soudrnosti, v oblasti životního prostředí. A to bude trvat určitou dobu jak se dohodneme o pravidlech, tak samozřejmě členské státy je musí dodržovat a musí existovat sankce. A měly by být eh, sankce tak eh, vysoké. Já bych dal přednost eh, nižším sankcím, ale je tu jeden problém. Kdo zaplatí za ty sankce? Často trestáme společnost, nikoli stát, nikoli vládu nikoli statistický úřad, který třeba ta data zmanipuloval. A další otázka. Měli bychom přikládat větší váhu rozhodnutím parlamentu a nikoli rady. Mělo by to být jasné, že jsou tu dvě oddělené otázky. Na jedné straně sankce, protože jsme nezaslali správná data a informace. A my jsme proti tomu, aby to bylo spojeno se sankcemi vůči regionům a členským státům, kdy se rozhodlo o tom, že se určité věci nebude diskutovat. Takže by neměly by zde nastat automatické sankce, pokud makroekonomické cíle nejsou splněny, nejsou dosaženy. A my bychom nechtěli vidět ve zprávě jako, jakýkoliv odkaz na sankce pro nesplnění makroekonomických cílů. A ne nesplnění cílů, a nikoli tedy nesprávná statistická data. Ano, za chvilku požádám komisi, ale mám otázku na zástupce Eurostatu Galoga Gueje, který promluví za chvíli. Otázka je, zda máme dostatečně rozvinutý systém, který bude měřit eh, vlastně eh, vedlejší účinky makroekonomické nerovnováhy. Takže Galoga Gveje z Eurostatu bych se na to chtěla zeptat. Děkuji, paní předsedkyně. Snad eh, okamžitě navážu na vaši otázku a řeknu, že skutečně jsme vytvořili výsledkovou tabuli ukazatelů a některých dalších informací. A pokud jste viděli letošní zprávu komise, tak eh, tam je osm ukazatelů které řeší sociální otázky. Takže ta základní myšlenka je mít úplný soubor údajů, které podpoří ekonomickou analýzu, jak pokud jde o příslušné členské státy, tak eh, pokud jde o potenciální dopady na vývoj v členských státech na evropské úrovni. A chci jenom říci, že samozřejmě my jsme viděli návrh stanoviska výboru a vítáme tento návrh. A myslíme si, že součásti této, tohoto stanoviska jsou dobrým základem pro rozpravu pro komisi vysoce kvalitní statistiky, které podpoří postup pro makroekonomickou nerovnáhu, je zásadní. Náš návrh je tudíž zamýšlen tak, abychom vytvořili právě e, rámec e, statistického monitoringu vysoké kvality a doporučení, která můžeme učinit během tohoto postupu, vycházejí z nesporných skutečností a, a dat. V tomto kontextu vítáme vaši podporu vysoce kvalitních e, statistických dat pro proceduru MIP a pro uplatnění tohoto postupu. A v návrhu stanoviska je uvedena myšlenka, že hlubší analýza komise by měla brát v úvahu konkrétní okolnosti v každé zemi, zejména s přihlédnutím k sociálním aspektům zaměstnanosti, nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, postavení růstu HDP to vítáme a myslíme si skutečně, že to je v pořádku a to taky uděláme. Pokud jde o sankce, sankce jsou cílené výlučně na manipulaci s daty. My si myslíme, že manipulace s daty není přijatelná. A proto si myslíme, že musíme mít takový systém, který bude odrazovat kohokoliv od manipulace se statistikou. A to je vlastně potenciál pro ty sankce. V kontextu tohoto návrhu sankce jsou cíleny výlučně na manipulace se statistickými údaji, ať už umyslná nebo z vážné nedbalosti. Děkuji, tolik jsem chtěl uvést nyní, paní předsedkyně. Děkuji. Nikos Chryzochelos by ještě chtěl něco uvést. Dvě otázky, prosím. Víme, že to, co se stalo v Řecku na samém počátku, vlastně znamenalo, že došlo ke změně údajů v makroekonomických statistikách, zahrnutí například nákupu zbraní a podobně. A není tu zcela jasné, jednoznačné rozhodnutí o tom, co by mělo být obsaženo v eh, reportingu a které ukazatele by tam měly být. To je první věc, ale i nyní Mám takový dojem, že ukazatele ve zprávách pro Řecko se liší od ukazatelů jiných zemí. Kromě toho, na začátku jste řekl, že by tam měly být také sociální ukazatele, ale trojka nebere v úvahu sociální ukazatele. Veškeré otázky finanční konsolidace neberou v úvahu zhroucení na sociální a výrobní úrovni. A vy jste řekl, že se berou v úvahu sociální ukazatele, ale to se nepromítá do politických rozhodnutí o rozpočtových otázkách. Ano, my máme tyto ukazatele, můžeme sledovat, co se děje, ale jak to ovlivní rozhodování o deficitu a o rozpočtové úpravě? Ta otázka je na někoho jiného než na Eurostat, ale, ale je tu komentář od Řicha Vlasáka. Slovo paní předsedkyně. Eh, po vyslechnutí této debaty eh, mi vyplývá jako velmi jasné, že potřebujeme pro řízení eh, Evropské unie i pro vypracování jakýchkoliv zpráv správné statistické údaje. Jestli jsou někde problémy, tak aspoň tato zpráva donutí patřičné orgány sjednotit metodiky. Čili přestože jsem proti sankcím, tak v této chvíli se domnívám, že stanovisko zpravodaje je správné a je potřeba vyvodit určitý tlak. Děkuji. No more questions, I would like to ask again. Že nejsou otázky, požádám kolegu z Eurostatu a potom možná pan Silagi a nejdříve Eurostat. Uh, ano, skutečně, myslím, že otázka je spíše směřována na následné kroky rozpočtové politiky, které jsou v kompetenci ECFINu. Ale pokud jde o tento návrh, tak je zřejmé, že pokud hovoříme o zprávě o varovném mechanismu, která byla zveřejněna v listopadu komisí, tak eh, analýza, kterou provádíme u každé země, bere v úvahu nejen čistě makroekonomické ukazatele, ale také eh, celou řadu dalších sociálních ukazatelů. A to je skutečně eh, cíl EMA a toho, a my se snažíme zajistit, eh, že poskytujeme statistické údaje, které pokrývají i tyto aspekty. A myslím, že otázka makroekonomické politiky je spíše věcí, kterou má řešit ECFIN. Děkuji mnohokrát. Pane Silagi, závěrečný komentář ve skutečnosti ty komentáře e, jsou Ivarse Godmanise. A když jsem viděl všechny pozivací návrhy, tak asi navrhne kompromisy před hlasováním, abychom e, zajistili schválení e, ve výboru Ekon. Takže výbor Ekon to chce schválit 13. února máme více času na pozměňovací návrhy, takže navrhuji, abychom zahájili lhůtu pro pozměňovací návrhy do 2.12. 12. v pravé poledne. Můžete předkládat své pozměňovací návrhy do 2.12. 12. Děkuji vám mnohokrát, děkujeme Eurostatu. A můžeme nyní přistoupit k bodu 6. Joachim Celer je zde s námi. Financování evropského hospodářství v dlouhodobém horizontu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V březnu tohoto roku komise zveřejnila zelenou knihu s mnohými otázkami, nebo otevřenými otázkami. Šlo o to zjistit, jaké dopady bude mít nová regulace finančních trhů, regulace a nařízení, které se snaží stabilizovat a regulovat finanční trhy. To znamená, že jde o různé projekty infrastruktury a jde o dopady na infrastrukturu a střední a malé podniky. Hovoří se o tom, eh, nebo bude se o tom hovořit rozhodně ve výboru Ekon, ale samozřejmě, že to má velký dopad na regiony, na místní úroveň a na střední a malé podniky v těchto oblastech oblastí, protože samozřejmě oni potřebují pro své projekty dlouhodobé a stabilní financování a proto my jako výbor e e REGI chceme se k tomu vyjádřit a připravit vlastní stanovisko. Kromě toho se zde ukazuje, že lidé mají obavy, že celé toto vlastně nové eh, nařízení bude mít eh, jaksi neúplně žádané dopady, protože tady hovoříme o navýšení kapitálových kvót, to znamená, že tady jde o lepší analýzu rizik a ty obavy, které z toho vlastně vyplývají, mají co dočinění eh, s tou otázkou, zdali tedy tyto projekty budou moci i v budoucnosti být eh, takto realizovatelné a zdali budou mít zajištěné dlouhodobé financování a z tohoto důvodu si musíme vytvořit velmi dobrý přehled o celé té situaci. To znamená podívat se na to, eh, jaké možnosti existují, eh, jaké financování může být poskytnuto ze strukturálních fondů. Eh, samozřejmě víme, že existují i národní finanční nástroje a různé národní fondy a banky, které mají tento rozvoj podporovat, ale kromě toho tady také samozřejmě samozřejmě vystává otázka financování ze soukromého eh, sektoru. To znamená, jak by vypadaly tady ty eh, možnosti, jaké budou veřejné prostředky a jak budou fungovat finanční nástroje, na kterých jsme se již dohodli a samozřejmě je třeba také sledovat jejich efektivitu. V tuto chvíli už víme, že právě v dobách eh, finanční krize, která ještě pořád není zcela za námi, ti, co nejvíce trpí, jsou právě malé a střední eh, podniky a to z důvodu nedostatku úvěru. Je to i vlastně v těch členských státech, kde ty sml- úvěrové smlouvy jsou eh, jaksi na dobu určitou a kde docházelo k mnohým výkevům, hlavně eh, co se týče úrokových sazeb a tak dále. To znamená, že malé a střední podniky, i větší podniky vlastně stojí před tím problémem toho, že vlastně velké eh, projekty infrastruktury najednou nemají ty prostředky, se kterými se počítalo eh, na začátku projektu. To znamená, toto jsou všechno věci, které je třeba zohlednit a já jsem se to samozřejmě snažil nějakým způsobem zapracovat do svého stanoviska. Schrnul jsem to vše do osmi bodů v rámci nich se snažím ty teze, jak se formulovat takovým způsobem, abych řekl, jak my si myslíme, že by mělo to financování v budoucnosti probíhat a hlavně tak, aby to bylo vhodné i pro dlouhodobé, eh, bylo vhodné pro dlouhodobé eh, projekty infrastruktury, které by měly být financovány z veřejných prostředků, ale také mi jde samozřejmě i o malé a střední podniky. My jsme zjistili, že samozřejmě v některých členských státech jsou ty možnosti financování opravdu velmi nízké. To znamená, že ty prostředky z veřejného rozpočtu jsou opravdu velmi malé anebo vůbec jaksi neexistující. I z toho důvodu je třeba hovořit o tak eh, zvaném finančním mixu, o různých finančních zdrojích. My jsme při našem eh, výzkumu a analýze zjistili, že když se například podíváme na Německo, tak jsme zjistili, že vlastně ty banky, které poskytují ty malé, ty úvěry pro malé a střední podniky, tak vlastně ty představují zcela jaksi zásadní a klíčový faktor pro eh, rozvoj na této úrovni. A to je třeba eh, v komisi ještě jednou zdůraznit. To znamená, že je třeba opravdu na to pouka- poukázat. To znamená, že vlastně spořitelny a e, různá jaksi banková združení musí být zohledňována, musí být e, podporovná, podporovná. To znamená, je třeba zdůraznit a posílit jejich roli v rámci celé té e, struktury financování, tak, aby opravdu pod tím finančním nařízením netrpěly nebo vůbec prostě, aby tím nebyly zlikvidovány. Kromě toho, aniž bych tě někoho jmenoval, jsme zjistili, že Evropská investiční eh, banka dala k dispozici opravdu miliardy euro jako záruku pro finanční eh, nástroje, které vlastně vůbec nebyly využity. To znamená, já se tam, proč nebyly využity. Eh, bylo, představovalo to příliš velkou administrativní zátěž, nebo o nich se o nich vůbec nevědělo, na tuto otázku jsme ještě pořád eh, odpověď nenašli, ale možná se je třeba tou otázkou eh, zabývat, protože tady existuje opravdu možnost financování skrze Evropskou investiční banku, to znamená hlavně co se týče těch dlouhodobých projektů infrastruktury. Kromě toho jsme bohužel museli zjistit, že Evropská centrální banka vlastně prostřednictvím poskytování úvěrů soukromého sektoru se snažila jak si podpořit mnohé projekty a mnohé aktivity, aktivity, ale zjistili jsme, že většina těchto peněz byla použita bohužel daleko více do stabilizace bankovního sektoru, místo toho, aby byla také využita na podporu malých a středních podniků. Takže i to, to vlastně z našeho hlediska představuje velký problém a z hlediska výboru Regi by možná bylo důležité si já myslím to zdůraznit a i proto jsem to do toho svého stanoviska zapracoval. Samozřejmě, že počítám s tím, že eh, mi budou předložené pozměňovací návrhy a na základě nich ten text ještě pozměním. Děkuji. Děkuji Joachime a bude hovořit Mozart Klever. Ekon eh, ráno ta týden obrovnával to poručilo. Děkuji. My jsme se zabývali touto zprávou tento týden ve výboru Ekon. My jsme příslušný výbor, proto eh, jsme nyní velice rádi, když se nám dostává do rukou i stanovisko Regi. Gratuluji zpravodaji za e, výborný návrh a rovněž jsme ho dostali včas. Díky tomu budeme schopni zohlednit vše u pozměňujících návrhů. E, souhlasím s tím, že dlouhodobá povaha investic v evropském prostoru je rozhodná je rozhodným faktorem a to, že se to týká fondů soudržnosti, že strukturální eh, prostředky ze strukturálních fondů, z fondů soudržnosti jsou tím tou správnou cestou pro dlouhodobý růst, pro zmírňování rozdílu mezi regiony a i mezi zemi. Hovoří se zde i o úloze bank, což je rovněž velice správné úloha bank před, v průběhu a po krizi. Před krizí se udělovalo těch úvěrů příliš, nyní naopak je to velice obtížné, i když je nějaký úvěr potřeba, ať už v oblasti podnikání nebo e, pro soukromé účely získat, tak je to obtížné až příliš. Taková úvěrová past, ta čelist, která e, se zde e, zužuje spíš eh, dusí hospodářství a já jsem rád, že potrhujeme nutnost zavádění do politiky soudržnosti těch inovativních zdrojů uvěrování a financování. Nikoli pouze v tom stanovisku, ale i obecně potrhujeme, že eh, financování by mělo být eh, nahlíženo jako otevřená záležitost i v rámci nového finančního rámce. Ještě si ale musíme přesně stanovit, jak se tam k tomu bude přistupovat. To určitě prospěje právě malým středním podnikům, pokud jim to bude umožněno, což bude znamenat, že právě tyto malé střední podniky by měli mít možnost efektivně využít zdroje financování a zlepšit eh, fungování svého odvětví. Chci eh, potrhnout, že transparentnost, ano, o té se tady rovněž hovoří, podrobné vedení účetnictví a financování typu off the shelf, čili eh, víceméně na klíč, bude důležité, aby jich mohlo být využíváno svižně. Tady bych rád slyšel od komise, zda tedy to myslí vážně a jak rychle se to bude um, konkretizovat. Blahopřeji eh, zpravodají, eh, výborné stanovisko a uh, už se budu těšit na spolupráci při, na pozměňovacích návrzích. Uh, děkuji. Jedná se o opravdu zásadní záležitost. Hovoříme o reálném problému dlouhodobého financování evropského hospodářství. Nejedná se o žádnou abstraktní záležitost. Musíme zmírňovat nerovnost, zamezovat vylučování sociálnímu, pomáhat tvořit pracovní místa a naplňovat ty cíle, které jsme si stanovili například v oblasti Evropy 2020, sociální soudržnost Nikdy se toho nepodaří dosáhnout, pokud nebudeme mít spolehlivé dlouhodobé financování v našem hospodářství. Ono je sice hezké se shodnout na politikách, ale výsledky se nedostaví, když na ně nebudou prostředky. S čím se potýkáme v první řadě? Krize zvýšila nerovnost ve společnosti. My se celé roky snažíme rozdíly vyrovnávat, mezi lidmi a nyní stojíme před problémem toho, že se neustále zvyšují. Jak mezi regiony, tak i v rámci regionu. Možná máme i ukazatele v rámci HDP, že nějaký region například roste. Ale pak máme takové kapsy, takové enklávy v tom regionu, kde je nezaměstnanost vysoká a sociální soudržnost vázne. Další věc Financování z veřejných zdrojů je rozhodně potřeba, ale s tím, jak všichni rozpočty omezují, tak těch prostředků je stále méně k dispozici. A dokonce v některých oblastech se těžko hledají i soukromí investoři i když obecně v celosvětovém měřítku v tom hospodářství e, je těch peněz, dá se přece jen dost, ale často chybí tam, kde jsou potřeba, právě v těch regionech, které jsou jakoby trochu ve stínu. Kromě toho se svého úkolu správně neujímají ani banky. Mnohé z nich e, jsou sice exponované, ale to není ten pravý problém Finanční projekt pro banku znamená vždy přece jen trochu vyšší riziko, co znamená, že i velice solidně propracované investiční e, požadavky nejsou přijímány. A dokonce až 88% e, je jich zamítáno často jsou zamítány, zejména když je podávají malé střední podniky, což znamená, že prostředky pro tento sektor eh, byly přiškrceny. A nyní musíme přijít s určitým sanačním projektem, který povede i k silnějšímu bankovnímu odvětví, které splní svou úlohu. Totiž ufinancování našeho hospodářství, což se váže i s dozorem bankovního sektoru. Ono ano, důležité je je hlídat, ale důležité je, aby na banky nedoplácela společnost, abychom na ně nedoplaceli my, abychom my přejímali náklady na to, co je zdravé, ale bankám pohrozili prstem, ale ty pak se stáhnou a nebudou nikomu poskytovat úvěry, což zejména vždy postihuje právě ty malé střední podniky. Tam já bych to nazval úvěrovým kolapsem, se kterým se potýkáme, tak toto nejde dál. Evropská centrální banka přece bankám ty peníze poskytuje, ale bohužel se pak ukazuje, že oni do regionu neproudí. Takže samozřejmě musíme zajistit jak zdraví bankovního sektoru, ale i to, aby ty banky těch prostředků, které se jim dávají, pak dále dávaly k dispozici malým středním podnikům. Tím ozdravíme hospodářství. A aby se to podařilo, tak správně se zde poukazuje na alternativní zdroje financování, například družstevní banky. V mnohých zemích se jim vede velice dobře, jsou dobře strukturovány, zdraví, eh, jsou zdravé a pravidla pro dozor finančního odvětví musí počítat i právě s různou organizační strukturou, například družstevní tyto banky se právě často postarají o to, že e, malí a střední žadatelé úvěry dostávají. Obrovské banky často nepřikládají takový důraz na sociální hospodářství, na družstevní, družstevní sektor a proto jim často nechtějí přiznávat úvěry. Musíme si už všichni říci jasně, že úloha družstevního a sociálního hospodářství je nezanedbatelná i z pohledu tvorby pracovních míst a vyrovnávání sociálních rozdílů. Musíme se pokusit vytvořit správný rámec právě pro družstevní banky se spolupráce komise komise. Musíme mít takové nástroje, které umožní jak na regionální, tak na celostátní úrovni dostupnost finančních prostředků. Často to bývá tak, že regiony vlastně ani nemají šanci se k tomu vyjádřit, nemají flexibilní systém pro ty projektové obligace. To je mimochodem další možnost, jak něco financovat. O tom jsme hovořili minule. A inteligentní sítě, o nich jsme hovořili, to je rovněž něco, k čemu musíme mít i místní financování. E, nejde mít pouze situaci, že nějaký 50 milionový projekt prorazí a malý projekt uvízne. Každý musí mít šanci a banka musí financovat i země, které se ocitly ve finančních problémech. Ale tím je právě poškozuje, tím tu nerovnost zvyšuje. E, nejsou to pouze centrální banky. E, každá banka se takto chová problémy na finanční úrovni, na společenské úrovni jsou vlastně neustále vzájemně zhoršovány a vedou k tomu, že určité podniky, určité regiony se pak k žádným prostředkům vůbec nedostanou programy, které nemají možnost být spolufinancovány eh, strukturálními případně eh, fondy, případně fondy soudržnosti, jsou na tom nejhůř. V mnohých zemích musíme rozvinout odvětví mikroúvěru pro mládež, pro eh, sociálně orientované podniky. Ty těm často snaží malé částky. A nemusíme je dávat do stejného pytle jako velký podnik. Ten se k těm prostředkům i tak už dostává s nás. Někdo, kdo potřebuje 4 tisíce euro, aby si založil malou firmu, eh, to má často paradoxně obtížnější. Velké firmy, které předloží projekt obrovské investice, často se k těm prostředkům dostávají jednodušeji, než někdo, kdo vůbec chce založit malou firmičku. Evropský parlament, jak víme, se musel na tom i zhodnout, že právě družstevnictví, sociální podniky, sociálně založené hospodářství mají právo účastnit se těch programů, mít prostředky právě z těch strukturálních fondů, z fondů soudržnosti. Často jsou vlastně znevýhodněny když si projekt nazveme nebo zařadíme do této kategorie, protože jsme automaticky vyloučeni, nemáme nárok a to je neakceptovatelné a navíc se to v každém členském státě řeší jinak. I zde musí Evropský parlament u této zprávy uh, poukázat na to bolestivé místo a bojovat za to, aby takovéto překážky mizely, aby diferenciace tohoto typu a e, diskriminace vlastně nedopadala negativně na tento typ společnosti podniku. A děkuji, já podám i e, pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Doamnă președintă, e, mă alătur spuse de Děkuji. Já bych se chtěl připojit předřečníkům a k jejich prohlášením a pokusil se zdůraznit, co zaznělo. Protože tento návrh komise je nesmírně vítaný pro všechny členské státy, ale zejména pro nové členské státy. Proč to říkám? Když se dívám na návrh zprávy o sedmém a osmé průběžné zprávě o politice soudržnosti, což je následující bod v našem jednání. Tento dokument ukazuje, že ekonomická a finanční krize ukončila proces konvergence, či dokonce zvrátila tento proces a prohloubila rozdíly mezi regiony a ukončila dlouhé období, během něhož regionální rozdílnosti klesaly. Takže nejnegativnější dopad byl na ty nejslabší regiony. A samozřejmě to nastalo zejména během ekonomické krize. A to musíme uznat. To, co se stalo v Rumunsku, v mé zemi, a myslím, že i v dalších zemích regionu, bylo, že my jsme vlastně zachránili před krizí banky. Ale Podílejí se spravedlivě tyto banky, aby zachránily ekonomiky našich zemí? Jsem přesvědčen, že tato zpráva poskytne efektivní nástroj, který bude používán v celé Evropské unii. Velké rozvojové projekty, které budou naplánovány dlouho dopředu, v Rumunsku a v dalších členských státech takové projekty byly zablokovány, protože nebyly dostupné zdroje financování. A my hovoříme o e, projektech veřejné zprávy, o malých a středních podnicích. A je zvláštní, že před krizí půjčky byly lehce dostupné ale během tohoto období, když naše země se snažily rozvinout seriózní projekty, tak na to nebyly najednou prostředky. Minimálně v Rumunsku financování bylo velmi postrádáno a řada projektů vlastně nevznikla z důvodu finančního nedostatku. A to, o čem hovořil pan Celer, příklad eh, německých družstevních bank. Tyto formy podpory jsou velmi vítány a já nechci, aby mi bylo špatně rozuměno. Já nehovořím jenom o situaci Rumunska, protože Rumunsko nemá specifickou situaci. Rumunský bankovní sektor je zprivatizován z 90% a funguje podle postupu mateřských bank ze západní Evropy. A věřím, že financování z tohoto systému by bylo vítáno, protože bychom eh, dosáhli větší předvídatelnosti, mohli bychom plánovat středně a dlouhodobě. Kromě toho chci přivítat eh, návrh pana Celera a jsem přesvědčen, že dokážeme rozvinout, abychom mohli předat eh, naše stanovisko příslušnému výboru. Nikdo to není z komise, kdo by chtěl promluvit, takže Oldřich Vlasák. Eh, dámy a pánové, já bych chtěl využít této debaty jednak eh, k poděkování Joachimu Celerovi, protože potřebujeme takovouto zprávu a takovýto výhled do budoucna ale mrzí mě, že tady nejsou představitelé komise, protože jednak o těchto problémech dlouhodobě víme, že malé a střední podniky mají problémy s financováním. A pokud vím, tak v roce 2011 byl přijat akční plán, který měl řešit tyto problémy. A já jsem se chtěl zeptat představitelů komise, jaké iniciativy byly přijaty a jaké iniciativy se chystají. Myslím si, že bychom měli podat komplexní obraz té situace tomu, aby doplnila tuto zprávu pana Celera. Děkuji. Bohužel tady zástupce komise není. Uh, yeah, we, have the colleagues from but this report... No, jsou tu kolegové z DG Regio, ale tato zpráva patří eh, DG pro vnitřní trh. Ale můžeme o to požádat také v písemné podobě. Termín po pozměňovací návrhy je velmi krátký, 28. A je problém, že to musíme schválit v prosinci, protože Ekon to schvaluje v lednu, takže nemáme moc času. Ale pokusíme se dostat ty komentáře od komise, nevím, jak to uděláme, ale na něco přijdeme. Takže musíme eh, rozhodnout o lhutě, tedy pro poznací návrhy do, ano, já vím, Joachime, dostaneš slovo. A ano, kromě toho budou, bude toto stanovisko rozesláno dostatečně zavčas všem členům výboru Regi a asistentům a Joachim má závěrečné slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům, kteří se k tomu vyjádřili, zejména paní Kleva Kekoš a panu Vysokelosovi, spoluspravodajům za hodnotné eh, poukazy. Oni vlastně posilují mé poselství a i mé zásadní body, že totiž prostředky, které teoreticky jsou k dispozici, není jich bohužel využíváno, protože si každé odvětví um, působí samo pro sebe. Evropská eh, centrální banka eh, předává finanční prostředky za téměř nulový úrok těm bankám, aby přispěli e, k rozkvětu hospodářství, ale oni si to bohužel využívají sami pro sebe. Evropská investiční banka dává například dlouhodobé záruky projektů k dispozici a toho se nikdo neujímá, to se nevyužívá. Proč? No například, že to není e, o tom nikdo neví nebo že někdo se bojí rizika. My jsme eh, došli k závěru, že v tom víceletém finančním rámci se budeme zabývat strukturálními fungy a jasně tam je stanoveno, k čemu mají být používány eh, podpora eh, vývoje, mají středních podniků, velké strukturální projekty a tak dále. Obvykle by to mělo být tak, že ty tři instrumenty spoluhrají a zejména těm státům, malým státům, které se ocitly v krizi, by měly mít k dispozici dány například ty nástroje sdílení rizika. Zatím mi scházejí informace, co se vlastně s tím nástrojem stalo. Je. On to byl velice pohodlný způsob, jak jistit dlouhodobé projekty, velké projekty, zda se s ním vůbec počítá nebo ne. Je tady mnoho možností, ale často chybí jedno to, že bychom měli mít společný přehled o tom, co je k dispozici a vůle schází se do toho dát, vše vzájemně sladit, a pracovat s tím. My jsme tady přispěli svou troškou do toho nařízení nového, jak má vznikat o strukturální fondech a bude patřit k úkolům našeho výboru, to už kolegové předeslali, v následujících letech zkoumat, co můžeme my za EU nabízet, co mohou nabízet evropské instituce e, členským státům a jak je toho pak využíváno a jak národní či regionální orgány to pak dále předávají těm níže a níže obcím, malým podnikům, kteří, které, jak víme, tvoří víceméně tu páteř našeho hospodářství. Děkuji, děkuji. Takže já zopakuji 28. listopadu je lhůta a na prosincovém zasedání budeme hlasovat srdečně. Děkuji. Eh, pokračujeme sedmým bodem pořadu jednání. Sedmá a osmá zpráva Evropské komise o pokroku v oblasti politiky soudržnosti. Máme tady zpravodajku Vilie Sajvisár Tomas. Prosím, dávám jí slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Tady máme zprávu z vlastní iniciativy, která v podstatě měla být se měla ze začátku zakládat pouze na té sedmé zprávě Evropské komise o pokroku eh, měla být pozměněna a v tuto chvíli se zabývá také osmou zprávou Evropské komise o pokroku a také strategickou zprávou za rok 2013 a provádění programu na období 2007 a 2013. Eh, jeden z cílů politiky soudržnosti je samozřejmě snížit chudobu a vynítit sociální Eh, exkluzi. Co znamená, jakým způsobem lze změřit úspěšnost těchto programů. My jsme provedli velmi hloubkové studie, které se zakládají na komparativních a spolehlivých údajích. Hospodářská krize v podstatě pozastavila nebo zvrátila ten eh, proces společenské a sociální soudržnosti a změnila naše společnosti. Samozřejmě, že už je za námi ta doba, eh, kdy jsme všechno měřili pouze podle HDP. Politika soudržnosti se doposavat zaměřovala na identifikaci a stanovování cílů. A my jsme se soustředili na využívání fondů místo toho, abychom hodnotili cílem tuto chvíli, když hovoříme o využívání fondů, tak je pouze 50% a to je důkazem toho, že celý ten proces je velmi pomalý mezi, mezi vlastně aplikací a využitím peněz, ta doba je opravdu velmi dlouhá, hlavně co se týče malých a středních eh, podniků. Musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili dostatečné financování, ale ten problém v tuto chvíli spočívá v tom, že méně vyvinuté regiony zcela závisí na prostředcích eh, z politiky soudržnosti a investice ze soukromého sektoru sektoru byly vlastně eh, nahrazeny z těch eh, evropských nástrojů. Samozřejmě ty cíle této strategie jsou velmi důležité, ale nemůžeme zapomínat na cíle eh, politiky soudržnosti, která byla ohrožena vlastně hospodářskou krizí. A teď se musíme podívat na ty projekty infrastruktury a musíme se podívat na odvětví telekomunikace, dopravy a energetiky. Výsledkem Důvodem krize je mimo jiné to, že lidé, kteří v podstatě čelí společenské exkluzi, tak ta skupina těchto lidí je stále eh, větší a větší. Je třeba se podívat na politiky a soustředit se na politiky, které zajistí eh, rovné příležitosti a také podpoří společenské a sociální začlenování. Je třeba shodnotit a vyhodnotit ta opatření lépe. Je třeba také zajistit lepší koordinaci mezi různými projekty a opatřeními. Já také předložím některé pozměňovací návrhy k této zprávě a já se samozřejmě také těším na všechny návrhy a podněty svých kolegů. Děkuji. Děkuji, Tomas do čtu. není a nikdo ho nehru, nenahrazuje, takže pan Nilsson. Děkuji. Tady jde o minulost. jde o to, co je v 7. a osmé zprávě Evropské komise. Myslím se, že to, co jsme říkali, by mělo být ještě jednou zdůrazněno. Měli bychom eh, tu fázi 2014 a 2020 ještě zahrnout eh, do těchto politik a více ji posílit. My jsme pochopili, že tady něco chybí, například ty tzv. smart specialization, eh, regionální partnerství, která by měla být posilována. Toto je, má všechno samozřejmě velmi, toto je velmi všechno důležité a mělo by to být součástí eh, té zprávy. To znamená, že i co se týče výhledu 2000, eh, pro to nastávající období, to znamená od roku 2013 do 2020, to by všechno mělo být součástí eh, té zprávy a mělo by to být eh, zohledněno v této zprávě. Já samozřejmě ještě předložím písemně konkrétní pozměňovací návrhy. Oldřich Vlasák. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já velmi vítám tuto zprávu a je vidět, že zvláště to propojení na eh, kvalitu statistických údajů, eh, které jsme diskutovali v té minulé eh, zprávě pana Gudmanise, je velmi důležité. Ale já bych tady vypíchl jednu věc, které se tato zpráva dotýká, Eh, I v eh, tomto období politiky soudržnosti eh, se ukazuje, že města hrají dominantní roli, města a městské aglomerace. I tady se počítá v této zprávě s tím, že je potřeba zapojit více samozprávy do předávání jednotlivých údajů a výstupů, jak ty nástroje jsou účinné nebo ne. Je potřeba eh, jednak zjistit, jestli samozprávy opravdu byly zapojeni do tohoto procesu, jestli se opravdu účastnili tvorby jednotlivých národních a regionálních strategií. A na druhé straně je potřeba myslet na to, že samozprávy již teď mají mnoho práce se zajišťováním své vlastní agendy tak aby ta, eh, ten reporting, to předávání zpráv nebylo další zvýšení administrativy pro, eh, pro tyto samozprávy jako takové. Čili z tohoto pohledu je potřeba se na to také dívat. Děkuji. Jinak jsem velmi rád, že tato zpráva vznikla a eh, podám nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. I would like to ask now the commission. Děkuji. A poprosila bych zástupce komise. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji také zpravodajovi za práci na těchto třech eh, zprávách. Velmi stručně. Tyto tři zprávy se zabývají různými druhy statistických údajů. Sedmá a osmá zpráva se týká údajů o ekonomickém a sociálním rozvoji, to znamená HDP a tak dále, otázky týkající se zaměstnanosti a proto jsme tady vlastně zdůraznili to, co vlastně my můžeme říci na základě těch statistik z regionální úrovně. A e, samozřejmě, že se to týká i toho, o čem jsme hovořili u toho předcházejícího bodu. To znamená, že e, hovoříme o investicích na místní a regionální úrovni. To znamená, že to financování e, se potýká s velkými problémy, hovořilo se o kofinancování a toto je rozhodně jedna z největších výzev toho současného období. A to má co dočení samozřejmě s hospodářskou krizí, také s krizí veřejných rozpočtů. A ten další druh eh, eh, statistických údajů, eh, kterého se týká právě ta strategická zpráva, tak tady hovoříme vlastně o provádění těch současných programů. To znamená, to jsou ty údaje z monitoringu, to znamená, že se, jsou to údaje, které se týkají využívání těch fondů a těmi prvními cíly. To znamená, že tady u té první skupiny údajů, tak to jsou sice jiné statistické údaje, ale jsou samozřejmě doplňují ty druhé. Co se týče té strategické eh, zprávy, tak my už vidíme, že ta politika má opravdu reálné dopady. Eh, vidíme, že samozřejmě to provádění je eh, různé. V některých některých členských státech možná eh, ten postup není tak rychlý jako v jiných. Samozřejmě, že se to opět odvíjí od hospodářské krize, od, eh, od spolufinancování, kofinancování a místních kapacit. Samozřejmě, já jsem již říkal, všechno je to propojené, i ty ekonomiky jsou propojené. To znamená, že například co se týče eh, mluvního práva v rámci tak, tak velké skupiny různých členských států, to je všechno velmi složité, aby to bylo vše v souladu s legislativou všech partnerů. Ale další věc, kterou jsme zdůrazňovali v té strategické zprávě, je to, že docházelo také eh, k novému přeprogramování eh, vlastně toho financování, které se řídilo právě potřebami malých a středních podniků, potřebami pracovního trhu a ještě tady pořád je velký potenciál. Eh, skoro 50% těch peněz ještě pořád je Eh, k dispozici. To znamená, že je můžeme vynaložit na eh, naše programy. A to je velmi důležité, hlavně pro ty konvergenční regiony. A to, co se mi velmi líbilo a to, co jsme také eh, opravdu zdůrazňovali, je to, že samozřejmě je třeba se podívat na, ty, na ten statistický vývoj z té sedmé a osmé zprávy, ale také na všechny ty statistické údaje, které se týkají těch současných eh, programů. Je třeba se na to podívat, je třeba to zanalizovat tak, abychom opravdu ty prostředky v budoucnosti využívali lépe. To znamená, je třeba posílit to hodnocení eh, té, té, té, těch dopadů těch programů a toho současného využívání, tak abychom opravdu ten potenciál navýšili, tak aby ty pozitivní dopady byly co nejvyšší. To znamená, je třeba samozřejmě také zvýšit transparentnost eh, u provádění u programu. Chci říci, že existuje 27 národních zpráv, které samozřejmě jdou daleko více do hloubky, jsou daleko eh, více konkrétní. Děkuji, paní předsedkyně. I don't know if... Děkuji. Nevím, jsou ještě nějaké komentáře? Prosím, paní Smolková. Děkuji. Já přece jen si dovolím otázku na komisi. Už asi mnohé otázky dostali odpověď, ale v tom návrhu usnesení, které bylo předloženo, mě znepokojí body 11 a 12, kde se hovoří o nedostatku údajů v kontextu monitorování. Mně ta zpráva připadá důležitá i z politického hlediska. Máme přece příští rok volby do Evropského parlamentu. Ale i z toho pohledu, že přece stojíme na Prahu nového programovacího období, nového finančního rámce, musíme se tedy mít možnost poučit z výsledku tohoto programovacího období, abychom mohli jít dál. A tady mě znepokojuje, a tady se stotožňuji se spravodajkou, když hovoří, že tady máme nedostatečný sběr údajů. My už jsme se tím zabývali, jak je tedy statistika významná. Krátka moje otázka na komisi tedy zní, jaký vliv může komise mít na členské státy, abychom se neustále vracel, nemuseli vracet k tématu, že nám chybí údaje, že statistika selhává, abychom se už tomu tedy mohli v příštím období vyhnout aby ta flexibilita, o kterou bojujeme, kterou požadujeme, byla okamžitě k dispozici, kdykoliv se zjistí, že je něco nepořádku. Předávám tedy slovo zpátky Johnu Walshovi, jen se ujišťuji, že už nikdo na komisi žádné jiné otázky nemá. Dobrá, John Walsh. Ano, je to pravda. Zejména odstavec 11. No, z mého pohledu je trochu příliš tvrdý. Když se podíváte na objem dat, která jsme byli schopni agregovat, ono je to spíš v tom vyjádřením. Ano, máme možnost zdokonalovat jak rozsah, sběr i analýzu dat, ale podtrhuji neustále, že nyní už máme k dispozici opravdu nedávná data. Ta strategická zpráva se zakládala na údajích z roku 2011. Tam byla agregovaná data za, na tvorbu pracovních míst. A myslím, že jich bylo 4 tisíce napočítáno. Údaje na rok 2012 už hovoří o 580 tisících pracovních míst, která vznikla ve všech 27 členských státech. Tedy sběr dat je neustále vylepšován. Ano, máme slabiny v některých konkrétních oblastech, ale bereme-li v úvahu, že ta výstupní data se zakládala na dobrovolném využívání klíčových ukazatelů, tak tam dochází k obrovskému pokroku. A nyní začínáme s ex post evaluací, která nám přinese mnohem významnější ponaučení v těch prioritních tematických oblastech. Takže moje odpověď zní, podívejte se na celý balíček, který předkládáme. V sedmé a osmé zprávě se to doplňuje vzájemně. Makroekonomické statistiky u statistických zpráv máme výstupy na úrovni programu a nyní potřebujeme to vše vyhodnotit, abychom lépe pochopili souvstažnost mezi tím, co programy zvládly a vývojem socioekonomických trendů eh, v místě. A to je účelem té analýzy ex post, propojit obecné trendy v hospodářství, ve společnosti s aktivitami, které jsme navodili, případně spolufinancovali. Já jsem přesvědčen, i když je pravda, že některé věci jsou pouze náznakové e, komentáře, že přece jenom ta realita není až tak strašná, že přece jen tam najdete více konkrétních údajů. E, to už ale je konečné znění zprávy, to už není jenom nějaký návrh pracovní verze. Dobrá. E, spra- slovo má zpravodajka. Děkuji všem kolegům za jejich přispění do diskuse. Pouze takových pár záležitostí, které se týkají parlamentu. Musíme začít eh, se dívat na to programové období 2013 až 2020. A když se podíváme na nadpis té zprávy, tak z toho vyplývá, že nyní nastal čas soustředit se na analýzu té sedmé a osmé zprávy o pokroku Vítám tedy vaše návrhy a náměty, možná by se ještě dali zapracovat. Děkuji eh, kolego Vlasákovi a komisi. Jim tedy odpovím v tom smyslu, že u toho sběru dat ale ono jde přece o to, že pokud ten sběr nebude dostatečný, tak nemáme opravdu možnost vyhodnotit, zda to, čím se komise zabývá, co nabízí českým státům, má dopady. Zda to opravdu funguje. Když slyším, že je to příliš tvrdé, eh, poukazovat na to, že ty statistiky jsou nedostatečné, Podívejte se ale na ty dokumenty komise a sami se přesvědčíte, že ta data, která tam jsou, nejsou srovnatelná. Že tam není komparativní eh, sběr těch dat. Pouze když nám všechny členské státy dodají něco, co můžeme srovnat, tak nám to umožní z toho vyvozovat patřičné závěry a to potřebujeme. Potřebujeme mít spolehlivé požadavky, aby to příští programové období mohlo být navrženo lépe. To je vše z mé strany. Těším se na pozměňovací návrhy a diskusy o nich. Děkuji. V Regi se tím budeme zabývat v lednu tedy máme velkorysé období pro podávání pozměňovacích návrhu 3. prosince v poledne a tím uzavírám dopolední zasedání. Sejdeme se v 15 hodin, bude tady pan komisař Hán i e, představitelé národních parlamentů budeme diskutovat o výzvách při provádění budoucí politiky soudržnosti. Děkuji vám za účast.